Welcome to the second part of our committee meeting. Vítejte v druhé části dnešní schůze našeho výboru. Ráno jsme absolvovali velice dlouhé hlasování a učinili jsme několik velmi důležitých rozhodnutí. Nyní se přesuneme k bodu 9 pořadu jednání, což je snižování nerovností se zvláštním zaměřením na chudobu dětí. A na úvod dám slovo paní zpravodajce, která má na starosti toto obzvláště důležité téma, důležité pro náš výbor i pro Evropský parlament. Nejprve dám tedy slovo paní Zuber z GUE NGL a prosím vás, abyste se vešla do pěti minut. Děkuji vám, máte slovo. Boa tarde a todos. Dobré odpoledne všem. Na prvním místě bych chtěla poděkovat za zorganizování eh, tohoto slyšení na pozvání výboru ENBA. Budeme tady mít UNICEF, Safe Channel, Aerosal a Solidar. Když jsme plánovali eh, tento seminář se sekretariátem našeho výboru, tak jsme si řekli, že by bylo zajímavé, než mít typickou schůzi, abychom si tady vyslechli organizace, které se věnují eh, tomuto tématu, které mají k dispozici dostatek statistik a údajů o e, tomuto fenoménu a které nám mohou dát odpovědějící doporučení. A tak jsme si řekli, že by bylo vhodné, abychom na tomto výboru potom s dalšími členy komise a stínovými zpravodaji prodiskutovali, jaké jsou ty hlavní náměty, které bychom potom měli schrnout v mé zprávě. Musím říci, že pro mne, já jsem portugalskou zpravodajkou, je e, nesmírně důležité abych vypracovala zprávu právě na toto téma. V Portugalsku, v mé semi, v zemi, kterou znám nejlépe, jedno ze tří dětí jsou v situaci chudoby. A jak jsem již to prodiskutovala s mnoha organizacemi, nezdá se mi, že bychom mohli odpojit otázku chudoby dětí a otázku dětí vůbec od širší socioekonomické regulity, od toho kontextu, ve kterém děti žijí. Tedy z mého pohledu nemůžeme odpojit toto téma, téma chudoby dětí od eh, tématu nezaměstnanosti rodičů, nedostatku sociální podpory dětem a rodičům, nedostatku ehm, zdravotních eh, služeb, eh, služeb v oblasti vzdělávání, nedostatek služeb pro boj proti chudobě dětí. Nemůžeme to odpojit ani od špatně kvalitních pracovních míst rodičů. To jsou všechno základní eh, prvky, které eh, spolu souvisí a které nemohou můžeme odpojovat. A všechny tyto prvky vedou k tomu, že tedy tento problém tady je a v mnoha zemích tento problém pro dětí je dramatický a narůstá. A všichni organizace mi řekly, že ty hlavní, hlavní oběti krize a těch opatření, která byla zvolena to, aby se e, vyšlo z krize, že právě hlavními odběťmi byly děti, že to nejhorší dopad mělo právě na děti. A já při své práci na této zprávě jsem se snažila se spojit s různými organizacemi, zejména s těmi, které pracují přímo na místě v terénu. Pouze jeden případ, myslím si, že nemá smysl tady příliš rozvájet, neboť tady ještě vyslechneme naše odborníky. Ale minulý týden jsem byla Eh, jsem navštívila jedno portugalské združení ve městě Setúbal, které má školku pro děti, je to taková instituce sociální solidarity. A oni mi řekli, že příjem, že respektive je tady čím dál tím větší počet eh, rodičů, kteří dostávají minimální příjem, to je taková podpora v nezaměstnanosti což je v podstatě kolem 200 eurů měsíčně a že čím dál tím více rodičů, matek i otců, které mají vysokoškolské vzdělání a které například, pokud dostanou eh, podporu no, v podobě potravin, tak to musí odečíst vlastně tuto částku od té své měsíční podpory v nezaměstnanosti, která je kolem těch 200 eur, je to asi 180 eur. A musím říct si, že dnes eh, mimo to, co je t, těch důsledků té materiální chudoby, to jsou ty základní podmínky, potraviny, domov, ubytování, tak eh, mimo to, nad to je tady ještě další problém a to je to, jaké dopady bude mít toto vše budoucnosti na úrovni duševního zdraví, na úrovni psychosociálních rizik, kterým budou tyto děti vystaveny. Dobře víme, že děti od Eh, skutečně velmi nízkého věku vnímají veškeré problémy, které jsou u nich doma v rodinách a eh, což potom vlastně ovlivňuje Eh, jejich schopnost snažit se o lepší budoucnost. Například v té školce, jak jsem mi hovorila, tam se děti hrají a když si spolu hrají, tak například si říkají, dnes si budeme hrát na to, že půjdeme na úřad práce. Nehrají si na to, že jsou na zahradě nebo na nějakou jinou hru. Ne, hrají si na to, že půjdou na úřad práce. Protože co je jejich realitou? To jsou rodiče, kteří jsou doma a které neustále chodí na úřad práce a snaží se získat nějaké zaměstnání. Takže to, jakou budoucnost tady vytváříme pro naše děti. Tato skutečnost se může pouze změnit a realita těch dětí pouze tím, když podnikneme zásadní změny v politice. A proto bych chtěla ještě jednou poděkovat všem a myslím si, že naše slyšení bude jistě velmi zajímavé. Thank you, madam. Děkuji vám, paní Zuber. A nyní dám slovo našim pozvaným řečníkům. A prosím vás, abyste se omezili na pět nebo šest minut, to by bylo perfektní, protože potom bude dost času na to, aby se dostalo na každého v diskuzi. Nejprve dám slovo eh, paní Hainsworth z organizace Child. Máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji za tuto příležitost přispět k této výměně názorů. Myslím si, že výsledek této zprávy z vlastní iniciativy a odhodlání celého Evropského parlamentu je naprosto zásadní, abychom učinili pokrok v, té, v této oblasti. Jak už paní poslankyně Zuber řekla, v Portugalsku každé třetí dítě zažívá chudobu a sociální vyloučení. V celé Evropské unii je to každé čtvrté dítě. A všichni si uvědomujeme, že chudoba v dětství má potom celoživotní následky se kterou se přidružuje přidružují špatné výsledky v životě a může to vést k celoživotní eh, nesamostatnosti. Proto pomáhat dětem a zabraňovat chudobě je nejen morální imperativ, ale zároveň je to velice eh, ekonomicky správná politika. Zkrátka si nemůžeme eh, dovolit neklást tomuto tématu prioritu, kterou si zaslouží. Já tady reprezentuji Eurochild, což je společenství organizací, které pracují s dětmi v celé Evropě Eh, těch organizací je mnoho a snažíme se především posilovat sítě eh, dětských práv v jednotlivých členských státech. Jsem tu také jménem mnohem širší aliance, eh, což je eh, Aliance pro investice do dětí, což je koalice 24 eh, evropských sítí, včetně organizací zaměření na děti, jako je UNICEF, SOS Dětská vesnička nebo Save the Children, a nebo sítí, které se zaměřují na snižování chudoby, bezdomovectví a posilování vzdělání. Jde nám o plnou implementaci doporučení Evropské komise o investování do dětí z roku roku 2013. Existuje široký konsenzus ohledně toho, že proti dětské chudobě je potřeba bojovat prostřednictvím práv dětí a všeobecným přístupem. Já bych tedy chtěla využít této příležitosti a formálně představit implementační příručku, kterou jste dostali a kterou vypracovali koordinátoři z Eurochild. Je v ní 15 detailních případových studií, které nastěňují jednotlivé politiky a praktiky, které, o kterých se domníváme, že naplňují zásady tedy toho doporučení komise a doufáme, že to inspiruje eh, politiky i další zastánce dětských práv. Je nutné si uvědomit, že chudoba dětí není nevyhnutelná a i v dobách, kdy jsou omezené zdroje, jsou k dispozici možnosti. Máme na vybranou a potřebujeme politickou vůli k tomu, abychom byli schopni hledět dlouhodobě do budoucna a investovali tam, kde, to, na, kde na tom nejvíce záleží. Tak, aby každé dítě mohlo realizovat svůj plný potenciál, což se v konečném důsledku vyplatí. Eh, chtěla bych zdůraznit tři ze sedmi charakteristik těch případových studií. Všechny tyto případové studie ukazují, že je zapotřebí pracovat integrovaně. Musíme eh, se povznést nad profesionální eh, omezení. Nikdy nejde pouze o peníze, nebo jenom o lepší zdraví, nebo jenom o výkon ve škole. Vždycky jde o kombinaci mnoha faktorů. A spolupracování neznamená jen koordinaci, znamená také dialog a porozumění jednotlivým perspektivám. Nejdůležitější je, že že se eh, je zapotřebí investovat do profesionálů a do služeb, které poskytují eh, místní komunity. Eh, bohužel nám dělá starost ten důraz na infrastrukturu, čímž nám uniká příležitost investovat do změny v lidech, zejména u těch nejvíce znevýhodněných. Druhou charakteristikou dobrých praxí je aktivní zapojení dětí a jejich rodin. Není možné pozvednout děti z chudoby zkrátka tím, že budeme něco dělat pro ně, nebo že budeme něco dávat jim. Samozřejmě hrají tu roli strukturální problémy, které jaksi eh, ohrazují lidi v jejich vyloučení, ale zároveň eh, jsou tu věci, které se dají změnit pouze zevnitř. Obojí je důležité a způsob, jakým jsou školení profesionálové, jakým jsou poskytovány služby, je zásadní na dlouhodobý, má zásadní vliv na dlouhodobý výsledek. Jsme přesvědčeni, že změna nastane pouze, když praktikové, politikové, rodiče i místní orgány porozumí dětem a začnou je chápat jako držitele práv. Ze všeho, nejdůležitější, ze všeho nejdůležitější, a už to říkala paní Zuber, je, aby dítě mělo smysl pro svou vlastní e, identitu, aby mělo schopnost navazovat pozitivní vztahy s ostatními a aby si uvědomovalo, že má schopnost utvářet svůj vlastní osud. A k tomu je potřeba změnit naše nazírání jednání na děti v naší společnosti. Třetí charakteristikou je to, že tato publikace zkoumá jak prakticky, praxi, tak politický rámec. Nyní se evropské právo hodně zaměřuje na sociální podnikání, inovací, na změnu. To je v pořádku, ale je zapotřebí nějaké stabilní vládní politiky, která by zakotvovala tyto jednotlivé praxe. O tom určitě budou hovořit další kolegové. Na závěr bych eh, chtěla eh, vám eh, dát doporučení k té následující zprávě. Za prvé, Vyzýváme eh, Evropský parlament, aby veřejně schválil třípilířový přístup z doporučení komise. Jsou to tři pilíře přístup ke zdrojům a účast dítěte. Navzdory tomu, že eh, doporučení bylo schváleno eh, Evropskou radou, tak v celé Evropě vidíme pravý opak. Původně jsme měli 10 minut k dispozici, tak já doufám, že budu moct skončit. Je zapotřebí, aby chudoba dětí byla zviditelněna v makroekonomické agendě, například tím, že by se z ní stal povinný indikátor v EMU. Eh, e Dále je zapotřebí vytyčit konkrétní dílčí cíle, které by přispívaly k celkovému snížení chudoby v Evropě v roce 2020 a Evropská komise eh, by měla vynakládat dostatečné zdroje na sledování plnění těchto doporučení. Například eh, na vývoj portfolií dobrých životních indikátorů indikátorů dobrých životních podmínek dítěte a aby sledovala implementaci v evropských členských státech. Je velice dobré, že v tomto novém funkčním období Evropský parlament zřídil interskupinu o dětských právech a právě tak orgány Rady, Evropský hospodářský a sociální výbor i výbor regionu jsou klíčovými orgány k tomu, abychom se o toto téma i nadále zajímali. Děkuji a nyní dám slovo eh, Jekatěrině Čen z UNICEF. Máte slovo. Thank you very much, madam. Děkuji, paní předsedkyně. Já se zastapuji organizaci UNICEF, konkrétně v, v naší výzkumnou laboratoř z Florencie. Jsme ve 25 člen, z 28 členských zemí a loni v říjnu Náš výzkumný ústav vydal speciální zprávu, která se nazývá Děti recese, ve které pojednáváme o dopadu krize na děti a mládež. V této zprávě jsme vzali 42 vyspělých bohatých zemí, takže jsou to buď země v EU nebo v OECD. Vycházeli jsme z počtu dětí, které jsou v chudobě v období 2008-2012 a zjistili jsme, že došlo k velkému nárůstu, zejména v zemích, které byly nejvíce ovlivněny globální krizou a následnou ekonomickou krizou. Řecko, Island, Itali, Špa, Itálie, Španělsko, také tři pobaltské země a také i Irsko a Lucembursko. Do určité míry také Francie a Maďarsko. Zjistili jsme, že ve všech 42 zemích došlo k nárůstu eh, o 2,6 milionů dětí, které se ocitly v chudobě. Také jsme hovořili o relativní chudobě z roku 2008 a také jsme to tedy porovnávali eh, s inflací, abychom porovnávali porovnatelné situace. Zjistili jsme také, že ta krize dopadla na děti, zejména nejvíce v těch zemích, které Eh, kde je nejvíce poč, počtu eh, třeba rodin vícečetných nebo rodin eh, s jedním rodičem, anebo také s rodinami z migrantského prostředí. Také jsme se soustředili na dopad nezaměstnanosti rodičů. Zjistili jsme, že se chodba těchto dětí zvýšila zejména v zemích jižní a východní Evropy. Také jsme sledovali i dopad krize na subjektivní ukazatele dobrých životních podmínek a zjistili jsme také disproporční nárůst zejména v spokojenosti ze života a také v možnostech dět, dětí učit se a dále se vyvíjet. Zejména to bylo v Řecku a v Kypru. Také Turecko, Itálie, Španělsko. Na tom byly hůře. Dále, také jsme zjistili, že v zemích, kde byl dopad krize nejhorší v ekonomických číslech, došlo i k největšímu sociálnímu dopadu. Tam je tedy také, se nejvíce navýšil počet dětí v zemích, eh, v rodinách, jejichž eh, rodiče nepracují. A je to, jsou to také často země, kde se nejvíce navýšila nezaměstnanost mladých lidí. A ještě na závěr bych chtěla říci, že se můžeme podívat na to, jak se, jaké se vynakládají eh, výlohy na sociální zabezpečení. A i když vidíme, že během krize došlo k navýšení těchto výloh, tak eh, Naopak eh, výlohy, které plynou přímo na děti a na ty zranitelné rodiny, se snížily, takže v dobách, kdy právě tyto rodiny a děti potřebovaly největší pomoc, taky nedostávaly. Musíme tedy říci, že na děti a na tyto rodiny musíme vynakládat mnohem více prostředek, nicméně jsou zde tato určitá úsporná opatření, takže musíme eh, dítě mm, brát jako velice důležitou součást a musíme se na ně soustředit. Musíme také peníze vynakládat chytře, inteligentně. A nakonec ještě, co chce UNICEF říci. My vždy usilujeme o to, aby se na děti nezapomínalo, zejména v obtížných hospodářských eh, obdobích. A právě v těch lepších, v těch tučných časech musíme lépe investovat do dětí, aby v té době, kdy se opět ta krize vrátí, aby ty děti nezůstaly někde opomenuty. Děkuji za, za pozornost, děkuji. Thank you very much. Děkuji vám. Nyní dám slovo paní Smolinské ze Save the Children. Prosím, máte slovo. Dobré odpoledne. Děkuji vám za eh, dnešní výměnu názoru se zainteresovanými stranami ohledně této velice aktuální zprávě o dětské chudobě. Děkuji, že jste pozvali také Save the Children. Ve své prezentaci bych chtěla nejprve stručně představit Save the Children, eh, naši práci a náš přístup k boji proti dětské chudobě a k prevenci a také představím naše hlavní doporučení. Save the Children bylo založeno v roce 1919 a dnes se naše práce zakládá na implementaci umluvy e, OSN o právech dítěte. dítěte. V Evropě máme 13 národních organizací, které prostřednictvím programů a poradenství naplňují e, dětská práva. E, v loni členové Save the Children vydali zprávu o chudobě dětí a sociálním vyloučení v Evropě. A tuto zprávu jsme vydali, abychom rozšířili povědomí o důsledcích chudoby dětí a také, abychom změnili vnímání tohoto problému a abychom mohli propagovat naplňování doporučení investice do dítěte. Děti jsou ohroženy chudobou a sociálním vyloučením ve všech eh, evropských zemích a to i tam, kde je vysoký HDP eh, na hlavu. Eh, znamená to, že boj proti dětské chudobě je politickou volbou a politickým problémem znamená to také, že je k tomu zapotřebí správný nebo odpovídající rozpočet na národní úrovni. Ve své zprávě také říkáme, že situace dětí se během krize zhoršila a nejpostiženější jsou eh, ty nejzranitelnější děti. Chudobu dítěte vnímáme vždycky jako problém několika dimenzí. Za prvé je tu vždycky nedostatek práv a příležitostí. Tady hlavním faktorem je nízký příjem, který definuje, zda dítě žije v chudobě nebo ne. Na jedné straně nemusí být uspokojeny základní potřeby dítěte, jako je jídlo, oblečení a bydlení, ale zároveň tu máme sociální vyloučení, diskriminaci, nedostatek přístupu ke službám, jako je péče o dítě, zdravotní péče nebo školství pro dítě, to potom znamená, že se nemůže účastnit sociálních a kulturních aktivit a může si připadat vyloučené. Ve Finsku Save the Children například eh, provedlo eh, průzkum veřejného mínění ohledně účasti dítěte a podle, to, pod, podle tohoto průzkumu děti z nízkopříjmových rodin se musí vzdávat svých koníčků nebo se nemůžou účastnit aktivit se svými kamarády, nemůžou chodit na oslavy narozenin ke kamarádům a eh, můžou se ocitat také v situaci, kdy jsou šikanovány kvůli kvůli finanční situaci své rodiny. Znamená to, že e, dopady chudoby na dítěte jsou velmi dramatické a můžou trvat celý život. Dítě, které žije v chudobě jeden rok, e, proto dítě je to velice dlouhá doba. A vyrůstat v chudobě také může znamenat, že dítě si neosvojí dovednosti, které jsou pro ně e, zásadní a které by jim umožnili sehnat práci později. Dětská chudoba také souvisí s předčasným odchodem ze školy, s nezaměstnaností mladých a tak dále. Ve Španělsku Německu minulý týden Save the Children vydalo zprávu o školství a chudobě a v této zprávě analyzujeme školu, rodinu a sociální faktory, které ovlivňují přístup dítěte ke vzdělání a to, jak to souvisí s rostoucími statistikami chudoby ve Španělsku. Jak řešit problém dětské chudoby a jak mu předcházet? Za prvé nejlepší způsob, jak předcházet dětské chudobě, je e, implementace doporučení e, investovat do dítěte v evropských zemích, které už naplňují tyto politiky, na základě tohoto doporučení komise, úroveň dětské chudoby je nižší. Vidíme tedy, že doporučení eh, investovat do dítěte je velice silným a efektivním nástrojem, ale naplňování na národní úrovni je potřeba systematicky monitorovat, což by například Evropská komise mohla podporovat pokud jde o e, cenově dostupné kvalitní služby, zaměstnanost a další faktory, ty mají zásadní vliv na snižování dětské chudoby, ale otázka zní, jak jsou tyto trendy efektivní. To záleží na kvalitě e, výdajů a, e, a na tom, jak přímo jsou zacílené na děti a jejich rodiny. Domníváme se, že investice do Evropy by měla začínat investicemi do dětí. Je tu zcela zjevná přidaná hodnota Evropské unie, jestliže budeme čelit těmto problémům společně. Například nový investiční plán skýtá velkou příležitost, respektive skýtal by, kdyby byl lépe eh, svázaný s investicemi do dětí. Více chudoby a sociálního vyloučení eh, povede v budoucnu k vyšším společenským nákladům. A domníváme se, že je důležité eh, odstraňovat také příčiny chudoby, diskriminace, nerovnosti a sociálního vyloučení. Jak to nejlépe lépe provést e, pomocí preventivního a integrovaného přístupu, jako je doporučení investování do dětí. Investování do dětí by mělo být chápáno jako obecná zásada. Mělo by to být chápáno jako investice a nikoli jako náklad. A na posledním slajdu představím naše hlavní doporučení evropským institucím. Domníváme se, že teď je velice důležitý moment, kdy je potřeba dát pozitivní signál všem dětem v Evropě. A ta pozitivní, to pozitiv, ten pozitivní signál by mohl znít například tak, že Evropa přijme dílčí cíle ohledně snižování dětské chudoby. Tyto cíle musí být viditelné a musí být přítomny v dokumentech evropského semestru. Vítáme také přijetí cestovního plánu, cestovní mapy pro implementování doporučení investice do dětí. Hodláme také eh, vytvořit dílčí indikátory ohledně dětské chudoby a sociálního vyloučení, které budou založené na právech a na doporučení eh, investování dítěte. Pro nás je velice důležité, že tyto indikátory jsou vybírány a nastaveny za aktivní účasti dětí a mládeže. Například italská pobočka Save the Children eh, vytvořila index dětské chudoby a tady analyzujeme jednotlivé indikátory, které taky byly vybrány za aktivní účasti dětí a mládeže. A v neposlední řadě se domníváme, že přístup založený na právech při boji proti dětské chudobě a investování do dítěte by měl být e, součástí agendy Evropské unie, pokud jde o práva dítěte. Děkuji a nyní dávám slovo paní Jones, která zde zastupuje Evropskou síť boje proti chudobě. EAPN. Tam byl nějaký... Prosím, paní Jones. Ano, děkuji, děkuji paní předsedkyně, děkuji také paní Zibr za to, že jsem byla přizvána, abych vystoupila na tomto slyšení. Dovolte mi, abych se představila. E, naše síť je velká síť spojující národní i evropské organizace. Máme zde 31 národních tam je nějaký mluvčí. My bychom vás chtěli velice zdvořile napomenout, abyste se choval zdvořile vůči našemu hostu i vůči ostatním poslancům a poslankyním, protože my se k vám také chováme zdvořile, říká paní předsedkyně. Až na to, paní předsedkyně, že já jsem stále ještě neobdržel své pozměňovací návrhy k bodu 8 na pořadu jednání, takže zbařilost ano, ale... Okay. Um... Madame Jones, prosím. Ano, takže naše síť boje <clears throat> s chudobou Máme tedy velkou, ehm, <clears throat> také, také se snažíme tedy zapojit i přímo ty rodiny, které eh, žijí v chudobě, aby nám pomáhali s přípravou těch politických eh, koncepcí. Eh, snažíme se také soustředit se na všechny skupiny, pro které je právě postavení dětí klíčové. Snažíme se vybudovat různé aliance a Eurochild je také třeba velice důležitým partnerem. Chtěla bych říct si nejprve, že takovým základním momentem je to, že chudoba dětí narůstá. Dnes jsme slyšeli čísla, ale musíme si také uvědomit, že to jsou vlastně dlouhodobé trendy. Dvě třetina členských států uh, Eh, zažívá to, že od roku 2008 se tam zvyšuje chudoba. Musíme se soustředit na to, jak se ty nůžky rozevírají. Třeba v Maďarsku 40%, v Lotyšsku 50%, Bulharsko, Rumunsko a celkově se tedy snižuje celková soudržnost Evropy. Jde o to, že jsou zde ohrožené děti, ale také je, je, se vlastně zvyšují i rizika ohroženosti toho, že ty děti pak budou chudí i v dospělosti. A jak již eh, zdůraznila paní Zuber, také jde o to, že společnost eh, vlastně se také um, zhoršuje si ty nůžky, um, pokud děti nedokáže využít svůj potenciál, tak to vlastně nese náklady na tu společnost. A musíme říci, že, to, že jde o základní práva. Stát musí zaručit základní práva, to znamená právo na slušný, důstojný život pro děti. Máme zde zásadní takový uh, Eh, zásadní eh, dohodu. Eh, nesmí dojít k další ztracené generaci. Máme zde takovou obecnou tezi, že většinou je to tak, že děti, chudé děti žijí v chudých rodinách. Musíme si uvědomit, že každé, děti, každé dítě má své práva. Musíme se soustředit na přístup založený právě na dítěti. V Evropě máme dobrý rámec, máme zde to doporučení investujte do dětí, nicméně to zatím není zaváděné a nevidíme ani dostatek politické vůle, ani dostatek viditelnosti ve stávajících pokynech. Takže to vypadá, že vlastně strategie 2020 hovořila o cíli odstranit chudobu, ale zatím se nám to nedaří a možná se ten cíl úplně někam vytratí. Myslím si, že bychom znovu měli apelovat na to, aby se to stalo prioritou. Dále, Musíme se soustředit na systematický přístup, musíme se podívat na strukturální eh, kořeny chudoby, nerovnost, špatná distribuce zdrojů, to jsou velice důležité faktory, které vedou k eh, chudobě dětí, takže musíme je řešit a pak můžeme také hledat i individuální řešení. Je důležité, abychom neobvinovali samotné rodiny, anebo abychom jim neříkali, že to musí prostě vyřešit sami, že se musí spolehnout sami na sebe. Musíme také usilovat o rovnost a opět jsou zde obrovské rozdíly mezi jednotlivými evropskými zeměmi a v polovině členských států se zvyšují tyto nerovnosti. A jaké jsou, jak to říkala paní Zubr, jaké jsou ty důvody? Takže jak je to s příjmem, jak je to s, se mzdou? Mm. Třetina chudých lidí jsou chudí pracující. A třeba v Británii je velká skupina lidí, kteří sice chodí do práce, ale stejně jsou chudí, takže práce samotná nestačí na tomu, aby se ta rodina vymanila z chudoby. Takže stále ještě eh, máme zde třeba zprávu o ECD za roku 2013 o nerovnostech. Tato zpráva ukázala, že příjem se snížil, ale hlavním problémem je to, že tyto rodiny jsou méně chráněny daňovým systémem. Takže během krize se nám vlastně nepodařilo zajistit to, že když má někdo nízký příjem, takže to vykompenzuje sociální zabezpečení. Musíme se tedy naučit od těch nejlepších, těm, kterým se to nejlépe daří, jak se od nich můžeme poučit. Můžeme se podívat na dopad krize, některé podrobnosti nám právě říkali zástupci UNICEFu nebo Save the Children, přístup k takzvaným univerzálním službám. To je velice důležité. Je důležité, aby, nedokáz, aby nedocházelo k oslabování sociální podpory a sociálního zabezpečení nízkopříjmových rodin. Musíme si také uvědomit, že některé děti jsou ohroženější než ostatní. Jsou to vícečetné rodiny, Eh, rodi, neúplné rodiny, rodiče samoživitelé, také třeba rodiny mm, bezdomová nebo děti, které jsou diskriminované, třeba romské děti, pak je zde otázka také ekonomické migrace, takže třeba někteří mm, eh, rodiče nechají dítě třeba v Lotyšsku a jdou pracovat do jiné zemi, aby se uživili a to je také klíčový problém, kterému si musíme věnovat. Dále, poslední minuta. Jaká věci, jaké doporučujeme? Je důležité, aby zde byla politická vůle. Zdůrazňujeme, že politická vůle musí se snažit řešit, řešit nerovnosti, chudobu, chudobu dětí. Musíte být jasně stanovené priority v rámci evropského semestru s konkrétními doporučeními. Chtěli bychom, aby e, se také zaváděly ukazatele, aby zde byla cestovní mapa toho, jak se doporučení investujte do dětí zavádí do praxe. Přístup musí být systematický, aby to bylo úspěšné. Ten systém eh, musí zjišťovat, jak podporujeme nízkopříjmové rodiny během celého životního cyklu. Musí zde být eh, slušné mzdy, podpora pro, mm, nebo i také, i te, také i minimální mzda zaručená a tyto, mm, musí to tedy přinášet podporu po celý život. Také se musíme zamyslet nad redistribucí, nad progresivním daňovým systémem a dalšími věcmi. Musíte být takový dobrý rámec a potom teprve můžete ještě podporovat eh, ty rodiny individuálně a můžete ještě nabízet individuální podporu a tím teprve se pak pomůže eh, řešit chudobu. Ještě bych chtěla říci, že je důležitá zapojení, účast. Musíme najít takové cesty, kterými lze zapojit do tohoto procesu i samotné děti a mládež. Je důležité, abychom eh, z nich učinili i mm, někoho, kdo se zapoje do politiky, aby jejich hlas byl vyslyšen i na evropské úrovni. Děkuji vám, paní Jones, a nyní dávám slovo našemu poslednímu hospody, hostovi panu Conny Reuterovi ze Solidar. Děkuji. Je pro mě zejména ctí, že mohu jako muž hovořit k tomuto tématu. Dosud hovořili pouze ženy. Nicméně já si nemyslím, že by to bylo pouze ženské téma. Děkuji za pozvání a já bych chtěl hovořit o tom, jak bojovat proti příčinám a jak hledat řešení eh, pro ty, kteří ho potřebují. Tady vidíte několik příkladů organizací ze Solidar, které aktivně bojují proti dětské chudobě, e, jako jsou e, jako například Solidarity Lake ve Francii nebo další organizace v Německu a Británii. Tady vidíte také e, Volkshilfe z Rakouska. To jsou organizace, které nedělají blabla, ale které jednají v terénu, protože chudoba dětí je realitou a zejména v, v době ekonomické krize vzrostl problém se sociálním vyloucením vyloučením, dětí, a to i v zemích, které jsou dávány za vzor, jako je Německo. Já zcela souhlasím se svými kolegyněmi, že zejména jde o sociální otázku, protože chudoba dětí je eh, až špičkou ledovce. Ono to začíná nerovností, pokračuje to vyloučením a chudobou a na konci toho řetězce jsou rodiny, které žijí v chudobě a z těch eh, nejvíce trpí děti a ženy. Otázkou zní, jak se z toho vymanit. Má to politická řešení, ale eh, především je zapotřebí sociální sociálních pracovníků, pracovníků v oblasti školství, volnočasových aktivit, bydlení, sociálního bydlení a tak dále. A zejména je potřeba najít řešení toho, jak dostat děti z této pasti, protože chudoba je past. A když hovoříte s psychologi, tak víte, že co člověk promešká ve velmi útlém věku, tedy ještě v předškolním věku do 6 let života, tak to už potom jenom špatně dohání v pozdějších fázích. Proto eh, chudoba dětí eh, je boj, do kterého nejen stojí za to investovat, tak jak říkají různé programy a programy UNICEF, ale jde tady vlastně o to najít řešení pro lidi, kteří jsou v nesnázích a kteří eh, opravdu jsou nejkřiklavějším příkladem chudoby. Solidar bojuje za sociální spravedlnost v Evropě i na celém světě. Určitě se tato situace týká také situaci se zaměstnaností, kterou máme v Evropě. A zejména vy, Výbor pro zaměstnanost Evropského parlamentu, máte na pořadu jednání e, úžasná témata, jako je vysílání pracovníků, e, firmy o jednom zaměstnanci a tak dále. A možná by bylo zajímavé to, do toho všeho e, integrovat také jedno kritérium nebo jedno průřezové téma a sice, jaké jsou následky, jaký je sociální dopad toho, co děláte na děti a rodiny a jaké jsou politické iniciativy ohledně situace zaměstnanosti v Evropě. Víme, že situace je špatná, máme skvělé eh, preventivní programy, jako jsou kontrakty s nulovou pracovní dobou, máme flexibilnější eh, pracovní dobu a e, když, debatu, když jsme za poslední roky debatovali o, s, nezávislými neza, s nezávislými organizacemi a odbory o skloubení pracovního a soukromého života, tak o to tady právě jde. Pracovní sféra je nyní taková, že toto skloubení je čím dál méně možné, což má samozřejmě okamžitý dopad na rodiny a zejména na děti. E, u těch investic je otázka, kam investovat. Investice do vzdělání, e, na tom se většinou všichni shodnou. Určitě Eh, o tom diskutuje i výbor pro školství. Eh, protože všechny ty eh, úžasné naše řeči o tom, že eh, se je zapotřebí investovat do školství, jsou hezké, nicméně je to potom na členských státech, které nejsou ochotny na to vynakládat prostředky nebo je nemají. Protože pokud jde o fiskální konzolidaci, tak eh, výdaje do školství jsou považovány za náklad, který je potřeba škrtat a nikdo už potom nediskutuje o tom, jaké to má politické následky. Všichni říkají, ano, musíme bojovat proti chudobě dětí, ano, musíme snižovat chudobu, ale na konci ty Reálné politiky mají opačný účinek. A to je právě živná půda pro populisty a pravicové strany eh, a jejich propagandu a proto tyto strany mají ty výsledky, jaké mají. Eh, takže eh, investice do vzdělání by měla začít v útlém věku a měla by být považována za nutný krok což ale znamená, že je potřeba činit rozhodnutí a rozhodnout se, kam investovat, kam dávat peníze. Máme školské systémy, které nevždy skýtají eh, přístup všem dětem proto e, vzdělání pro všechny je veřejné dobro, je to určitě ta nejlepší investice, kterou si lze představit. A ještě bych chtěl pohovořit o jednom důležitém bodu. Když hovoříme o dětské chudobě, měli bychom se také zabývat specifickou situací dětí migrantů, e, kteří mají velice nestabilní status v Evropě, jejich rodiče přišli do Evropy. Je zapotřebí, aby tyto děti měly přístup k bydlení, sociálním službám a vzdělání. A v tomto smyslu velice vítám e, zprávu nebo eh, paní Natalie Griesbeck, nebo respektive návrh usnesení paní Natalie Griesbeck, protože na konci toho řetězce, o kterém jsem mluvil, je zejména chudoba dětí a mezi nimi nejkřiklavějším příkladem, příkladem nerovnosti jsou děti migrantů. Děkuji vám. Velice děkuji. Paní Mela se přihlásila. Děkuji, paní předsedkyně. Milé kolegyně a milí kolegové, nejdříve jedna poznámka z mé strany. Myslím si, že bychom všichni měli být velmi pokorní, když hovoříme o chudobě, neboť my všichni máme velké příjmy. Tak si myslím, že třeba, abychom se měli na pozoru a dávali si pozor na to, jaké pojmy používáme, když současně patříme k těm, kteří jsou v naší společnosti ti velmi privilegovaní. Když se hovoříme o dětech. To jsou děti třetí generace výstavby Evropy a globalizace. A jsou oběťmi těchto trendů. Proč? Protože výstavba Evropy a globalizace vedly k tomu, že se ztratila orientace. Paní zpravodajka to již naznačovala. Je to v podstatě krok zpět do první poloviny 19. století s situací v oblasti chudoby, která je naprosto neakceptovatelná. Rodiče často nejsou schopni nabídnout své rodině slušné životní podmínky. To je výsledek destrukturalizace veškerých systémů, které byly trpělivě budovány v důsledku obou strašlivých válek našeho století a které pak byly ovšem podkopány globalizací a Evrop, výstavdou Evropy. Ano, musíme se zabývat dětmi a chudobou dětí, ale neklamejme sami sebe, nezaměňujme příčinu a následky. Svrchované státy, státy musí mít možnost řídit svou ekonomiku, namísto toho, aby obětovali nějaké ideologii, aby byli všichni nuceni jít směrem. Mám tím na mysli, na mysli a zisky. Pokud svrchované státy nebudou mít tuto možnost, budeme mít čím dál tím větší počet obětí a jednu celou ztracenou generaci, jak již bylo podotknuto. Děkuji, paní předsedkyně. Paní Šojdrová, prosím. Děkuji, vážená paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat za tu studii um, Investing in Children, eh, také česká republika tam má zmínku o situaci v péči o Eh, dětí a myslím že ta studie velice dobře vypovídá o podpoře eh, vzdělávání znevýhodněných dětí takže chtěla bych za tuto studii poděkovat eh, jenom bych zareagovala na moji předřečnici že si myslím že členské státy mají odpovědnost a mají také kompetence k tomu aby ekonomickou i sociální situaci řešily možná na rozdíl od ní já neviním evropskou unii z toho že by eh, členské státy měly být chudé. naopak v české republice vznikly desetitisíce pracovních míst díky podpoře z evropské unie. je to skutečně naše zodpovědnost zodpovědnost členských států jak se staví k podpoře dětí znevýhodněných chudobou. a chudoba je bariéra k lepšímu životu eh, ukazuje se že děti z chudšího prostředí prostředí jednoznačně mají mnohem větší problémy dokončit vzdělání. jestliže se shodneme na tom že dokončit vzdělání je to i cíl evropské unie znamená dokončit eh, upper secondary education čili vyšší sekundární vzdělání pak jednoznačně se ukazuje že jsou to právě děti z chudších rodin které nedokončují střední vzdělání a to reprodukuje opět chudobu čili chudé děti se stávají opět chudými rodiči a to je problém. a zde samozřejmě musí sehrát úlohu sociální systém podpora zaměstnanosti ale primární roli zde vidím ve vzdělávacím systému ukazuje se i v evropské unii že máme vzdělávací systémy které pomáhají překonávat bariéry znevýhodněných dětí znevýhodněných mám tedy na mysli nejenom zdravotně ale především sociálně a tedy finančně znevýhodněných chudších rodin. Eh, tady vidím eh, řešení a cestu k tomu jak pomáhat dětem z chudoby to znamená podporu škol které dokáží eh, pomoci dětem dokončit střední vzdělání a najít lepší uplatnění v jejich životě. já se potom těším na tuto zprávu kterou považuji za důležitou i když kompetence směrem ke vzdělávání jsou kompetence členských států myslím že evropská unie má nástroje jak podpořit členské členské státy v, efektivních systémech podpory dětí překonávat jejich sociální znevýhodnění. děkuji za pozornost. Thank You, Morvai. děkuji paní morvai. köszönöm szépen megdöbbentő azt hallani hogy az európai unióban. Je šokující, že v Evropské unii v roce 2015 došlo k prudkému nárůstu e, počtu chudých dětí. Naprosto souhlasím s tím, že je potřeba se soustředit na příčiny tohoto problému. E, já nevím, jestli už jste přemýšleli o tom, že vlastně i Evropská unie sama by mohla být příčinou. Měl by to být fenomén patřící do třetího světa, ale přitom vidíme, že statistiky rostou i v samotné Evropě. Není možné, že ten globalizovaný neoliberální systém, kdy vládnou banky a nadnárodní společnosti podporované politickou elitou a oligarchy, že celý tento skorumpovaný systém, na kterém je vystavěna Evropská unie, je možná příčinou chudoby, včetně chudoby dětí i chudoby dospělých. Já nevím, jak to vlastně odlišovat. Eh, já přesně nevím, jak přistupovat k tomuto problému. Je poměrně evidentní, že děti vyrůstají v rodinách, někdy tedy bohužel pouze s jedním rodičem, například s matkou samoživitelkou, eh, což je ještě zranitelnější případ. To dítě je potom ještě náchylnější k chudobě. Můžou to být i úplné rodiny, ale eh, v mnoha případech by dospělí obětovali všechno, aby nakrmili své dítě aby je mohli posílat do školy a aby jim zajišťovali veškeré potřeby. Takže chudoba dospělých a chudoba dětí jsou fenomény, které se překrývají. Moje otázka zní, jak rozlišujete způsoby boje proti dětské chudobě na jedné straně a na druhé straně boj proti chudobě dospělých? Kdyby dospělí nebyli chudí, nebyly by ani děti chudé. Pak tu byly zmíněny nerovnosti. Někdo z předchozích řečníků zmínil Maďarsko, mou zemí, kde je 40% chudobnost, chudos, chudoba dětí, což je šokující číslo a mě by zajímalo, z jakých zdrojů to máte. Možná je to pravda. Jak je ale možné, že země, která je už deset let členem Evropské unie, vykazuje číslo 40% v oblasti dětské chudoby? Jak je to možné, že neexistují spravedlivé platy a spravedlivá pracovní místa? Co pak se můžeme bavit o spravedlivých mzdách v Maďarsku, když někdo eh, u montážní linky v továrně dostává 200 až 250 euro měsíčně? Nebo když zdravotní sestra, která dělá na tři směny v nemocnici, má 300 až 350 euro? Co máme říkat maďarským rodičům? kteří by se chtěli vyhnout tomu, aby jejich dítě bylo chudé. Myslím si, že bychom měli potírat skutečné příčiny a kořeny místo nějakých zástupných pseudodebat. Na včerejším slyšení jsem položila otázku eh, maďarským rodičům, eh, jaký je důvod jejich chudoby. A oni odpověděli, že eh, důvodem jsou šokující a neférové praktiky bank – a e, také e, splátkové kalendáře, které jim jsou vnuceny při půjčkách, podle kterého e, musí platit splátky trojnásobné oproti tomu kapitálu, který si půjčili. To jsou praktiky, které eh, ždímají rodiče. Eh, já jsem pozvala některé z vás na toto slyšení, bohužel jste nepřišli, ale já si myslím, že bychom se měli ptát těch chudých rodičů, co považují za příčinu své chudoby. A oni vám řeknou, že je to proto, že je banky okrádají o jejich finance. A potom by Evropská unie měla hledat řešení. Děkuji, dávám slovo paní Žitňanské. Děkuji mnohokrát. Děkuji vůbec za příležitost věnovat se tomuto tématu a děkuji také za úvodní příspěvky našich ctěných hostů. Bylo již řečeno mnohé o příčinách chudoby a jejich důsledcích, o tom, že když hovoříme o chudobě, tak to neznamená pouze nedostatek nějakých materiálních, hmotných statků či peněz, ale je to také ta skutečnost, že děti, které vyústají v chudobě, postrádají dobré vzdělání, dobrou zdravotní péči, dobré bydlení a jsou bohužel i častějšími obětmi násilí. Bohužel nevnímají i násilí sexuálního. Na Slovensku máme případy, kdy 12 leté dívky si vydělávají jako prostitutky, jako přívídělek. Celkově situace na Slovensku v porovnání s čísly, které zde padly, co se týče o procento dětí ohrožených chudobou, tak u nás se to pochybuje na úrovni asi 20%, což je ale i nadále příliš vysoké číslo na to, abychom mohli složit ruce do klína. Bylo již řečeno, že v první řadě je toto v kompetenci a v zodpovědnosti členským států, aby si s tímto problémem nějak poradili, ale myslím si, že i my z tohoto místa máme co říct a umíme pomoci členským zemím řešit takovouto situaci. Když hovoříme o tom, že jak se chceme vymanit z chudoby, tak je třeba pomáhat celé rodině. Není možné se zaměřit pouze na její část. Je třeba vnímat rodinu jako celek. Jak pomůžeme rodičům? Tím, že jim poskytneme vhodné pracovní příležitosti a služby. Když hovořím o vhodných pracovních příležitostech, tak například na Slovensku máme velký problém s tím, že zaměstnavatelé vyplácejí zaměstnancům často skutečně minimální mzdu a zbytek dostanou na ruku, na černo. To má ovšem pak dopad také na výši důchodu či dalších pojištění. Tedy je třeba nastavit ten systém tak, aby nedocházelo k porušování zákonů či samotného zákonníku práce a také je třeba zpřístupnit vhodné služby, tak aby rodiče mohli pracovat, když práci mají. Včera během e, slyšení na výboru FAM jsme měli možnost vidět grafy, kde Slovensko a Česká republika byly znázorněné jako země, které téměř vůbec nemají zařízení pro děti ve věku od 0 do 2 let. Tedy toto pro nás znamená velkou zmízvu, abychom poskytli takovýto druh služeb. Dalším směrem, kterým se musíme vydat eh, v našich členských zemích, je cílená pomoc dětem. V praxi často dochází k tomu, že i když eh, rodiče pobírají příspěvky nebo nějakou podporu, tak k dětem se to nedostane. Ty děti trpí hlady a žijí skutečně ve velké bítě. Již to zde zaznělo. Vzdělávání je klíčové pro budoucnost dětí. Víme, že děti ze sociálně znevýhodněného prostředí mají skutečně mnohem těžší přístup ke kvalitním školám, ke kvalitnímu vzdělávání a proto je důležité, abychom si nejenom na papíře, ale i v praxi osvojili pojem inkluzivní vzdělávání, tedy dobré vzdělávání pro všechny děti bez ohledu na to, zda mají zdravotní postižení nebo pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí, tak aby tyto děti nebyly segregované, ale od počátku integrované do naší společnosti. A ještě vzdělávání. Tady je důležité vzdělávání nejen ve školách, ale rovněž je důležité, aby takovéto děti trávily smysluplně také svůj volný čas mimo školu. Tedy vyjednalo by se nějakou podporu o podobu odpoledne či během prázdnin. Víme, že ty nůžky se nám nejvíce rozvírají právě pokud jde o vědomosti a schopnosti dětí po letních prázdninách, protože zatímco děti z lepších eh, či lépe situovaných rodin během prázdnin mají možnost absolvovat kurzy nebo čestovat, učit se, tak děti ze sociálně znevýhodněného či chudého prostředí jsou na tom ještě hůř než před prázdninami, neboť zapomínají. Tedy i během volného času bychom se měli snažit takovéto děti podchytit a podpořit je. A je již jen poslední poznámka, taky to zde již zaznělo obavy mne vyvelává a je velice nepříjemné, že narůstá i fenomén negativního vnívání lidí, kteří pobírají dávky v hmotné nouzi. V Evropě, nebo alespoň na Slovensku, budu hovořit o mé zemi, skutečně narůstá to negativní vnímání chudých lidí. A to je také fenomén, se kterým bychom měli něco udělat. Děkuji mnohokrát. Děkuji paní Tún. Děkuji paní předsedkyně. Jsem velice ráda, že se mohu účastnit tohoto důležitého a zajímavého slyšení. Nemůžeme opomíjet pochmurné statistiky, kde se ukazuje, že děti v členských státech žijí v chudobě a v sociálním vyloučení. V mé zemi je to tak, že asi 10 dětí v roce 2012 žila v absolutní chudobě. V evropském kontextu, jinak evropský kontext lze považovat za úspěšný, Nicméně lidé za ně museli zaplatit vysokou cenu. Chudoba a sociální začlenění je výzvou ve všech členských státech. Evropské smlouvy mají rámec pro lepší spolupráci za účelem eh, ochrany sociálních, ekonomických a dalších práv dětí, ale já si myslím, že Evropský parlament by měl vyvinout větší tlak na komisi i na členské státy, aby eh, začaly eh, opravdu mm, kvalitní spolupráci, jak bojovat s chudobou dětí. A takovým nejlepším výsledkem by mohlo být třeba zaručení nebo dohoda toho, že členské státy se dohodnou určitých minimálních standardech pro děti a ty standardy budou eh, zavedeny a dodržovány. Děkuji, pan Gerike. Myslím si, že pokud zde hovoříme o chudobě dětí, tak hovoříme také o chudobě rodičů. Jsem potěšen, že jste to takto tematizovali, neboť si myslím, že toto je velmi důležité, právě se zaměřit na tento aspekt. A nepodceňujte Žána Klora Junckera, on mi přislíbil, že předloží či podpoří evropskou strategii pro rodiny. Takže si myslím, že tam skutečně se nám naskýtá jistá možnost. Ale když hovoříme o chudobě dětí a také rodičů, tak hovoříme o něčem, co eh, pokračuje již po mnoho generací, to trvá. Tady tedy hovoříme o tom, že selhaly politiky, a to nejenom pouze v posledních deseti letech, ale možná dokonce v posledních padesáti letech. To znamená, že tady máme skutečně zásadní problém a když hovoříme o chudobě dětí či rodičů, či zejména dětí, a pak jsou se témata, jako je vzdělávání, tak je třeba si uvědomit, že tato témata pokud se jim budeme nyní věnovat, budou potřebovat minimálně 10 let, aby přinesli první jasné výsledky. To je problém, který my jako politici máme. Ovšem my nemáme 10 let čas, máme čas 4 až 5 let. A z tohoto pohledu jsem toho názoru, že je třeba, abychom toto opřeli o širší základnu, nejenom vzdělávání a rodinná politika, ale já bych tady požádal o to, aby žádný zákon ne, neopustil či nesměl opustit evropské instituce, aniž by eh, nebyl prověřen z toho aspektu, zda nevede k nějakému znevýhodnění dětí a rodičů. A tyto zákony se mohou týkat různých věcí a eh, mohou být na různých úrovních. Proč bychom neměli zavést takovouto, takovéto základní pravidlo a dokonce ho předat i na nižší úroveň, úroveň členských států? Myslím si, že by to náš kontinent udělala mnohem přátelštějším, pěknějším a neměli bychom se bát globalizace, protože pokud bychom něco takového měli, tak bychom se vytvořili základnu, která by nám ochránila před chudobou celé další generace. Děkuji. Madame Steinruck. Děkuji, paní Steinruck. Děkuji. Nejdříve bych vám chtěla velmi poděkovat. Chtěla bych velmi poděkovat našim hostům. Poskytli jste nám mnoho eh, známých informací, připomněli jste nám je, ale poskytli jste nám také nové pohledy a perspektivy na aktuální detaily. Je to velmi důležité, neboť téma boje s chudobou dětí. Tady hovoříme o zdrojích, které Evropa bude potřebovat pro svou budoucnost. To jsou zdroje, které jsou důležitější než mnohé, čemu se tady věnujeme možná více dopodrobna než tomuto tématu. A právě ten e, poukaz na sociální dopady veškeré legislativy, také hlasování, které provádíme my zde na výboru či v parlamentu na plénu, ve všech oblastech politiky musíme se podívat, jaký dopad toto hlasování má na rodiny a na děti. To je velmi důležité. Tedy, pokud jde o téma chudoba, Nesmíme to pouze vystavovat na odiv, ale musíme skutečně se tomu věnovat společně napříč všemi politickými skupinami. My jako socialisté a demokraté jsme během slyšení komisařů eh, nadnesli myšlenku jakýsi child guarantee, tedy záruky pro děti, podobně jako máme záruku pro mládež. A já bych se chtěla zeptat našich hostů, z vašeho pohledu, podle vás, jaké jsou ty nejdůležitější elementy, které bychom potřebovali pro takovou child kindergarten, tedy tu, tu, tu, tu záruku pro děti. A pak se zde hovořilo o tématu vzdělávání a o jeho důležitosti pro to, aby se lidé mohli rovnocenně účastnit na života společnosti, což také zase souvisí s bojem proti chudobě. Nyní máme v Evropě regiony, které poskytují bezplatné vzdělávání od samého počátku. Rodiče neplatí ani za školky, ani potom za studium svých dětí. Máte pocit, že i toto je jakýmsi klíčem pro řešení problému, že tady bude, že by, že by existoval skutečně bezplatný přístup ke všem typům vzdělávání, že by to byl prvek boje proti chudobě a že bychom v tomto případě potom mohli povzbudit členské státy, když to není v naší kompetenci, povzbudit je, aby se právě takovouto cestou vydali. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Hovoříme zde o chudobě dětí, stěžujeme si na ní, ale je třeba k tomu podotknout i to, že je to důsledkem evropské politiky úspory celá desetiletí, si v Evropě stahujeme opasky a toto je výsledek, toto je účet za tuto politiku. Ano, dopadá to na děti a děti jsou naší budoucností, budoucností našich národů, ale e, e, ten pán z nevládní organizace se tady vyjádřil podnikně polemicky, hovořil se tady o populistech a o pravicově extremistických hnutích. A vyvolává se dojem, jakože eh, chudba dětí je prostě něčím, co se vůbec nedá změnit a že vyplývá z toho, že rodiče o své děti dostatečně nepečují. Já bych přišel s jiným příkladem. Já e, pocházím z polsko-židovské rodiny, která koncem 19. století odešla do Francie a Má rodina žila téměř ve stáji, kde byly ustájeny krávy. Jediné teplo, které jsme měli, to bylo teplo od krav. A pak ve 20. letech se mé rodině také nevedlo příliš dobře, což ovšem neznamenalo, že by e, děti z mé rodiny nebyly vzdělávány. Já jsem také potomek této rodiny. A také mám vzdělání, tedy budova, chudoba není nic fatalistického. Neznamená to vždy, že by Děti měly, rodiče měli pouze špatnou vůli. A neměli bychom jen tak rozdělovat sociální dávky a přistupovat k rodičům, jakože oni sami nemohou uděči, učinit nic. Já si myslím, že bychom ty možnosti, které máme, měli na národní úrovni, měli využít tomu, abychom podpořili smýšlení rodičů, aby se více zaměřovali na výkonnost a musíme si dát pozor na to, abychom tady nesměšovali různé koncepce. Hovořilo se zde například také o dětech z velmi chudých rodin a také z rodin, kde jsou rodiči migranti. A já bych rád chtěl říci, ano, vážený pane, já jsem pro vás populistou. Rád bych chtěl říci, že migranti a jejich děti jsou skutečně prvními odbětmi politiky úspor. Děkuji. Děkuji, pan Děkuji. Ještě z mé strany bych chtěl velmi poděkovat za toto dnešní slyšení, které je podle mě velmi důležité. A myslím si, že je skutečně dobré, že jsem dnes tomuto tématu takto dorovna věnujeme, že máme tuto příležitost. Někteří poslanci již zmiňovali celou řadu správných věcí. Já sám jako otec dvou dětí bych rád tady představil své stanovisko, také jako někdo, kdo pochází z regionu v Německu, kde podle mne se dělá mnoho pro děti i z finančního hlediska. A první, co chci říct, je to, že jsem přesvědčen o tom, že peníze sami o sobě nejsou tou správnou cestou, jak vyřešit ty problémy, o kterých dnes hovoříme. Pro mě je vždy je velmi důležité, abychom nezávisle na tom, za rodiče vydělávají dobře či špatně, či například jsou po jistou dobu nezaměstnaní, Rodiče musí si být vědomi toho, že pokud přivedou děti na svět, že mají odpovědnost, že ji nesou a že se musí o své děti starat. A musím vám říct, že u nás v Německu i v mém regionu, kde žije, existují rodiče či rodiny, kde ten jediný člen rodiny, který ráno, brzy ráno vstane, je dítě, protože odchází do školy. Toto není možné. Ale tady při to, v tomto nemůže stát pomoci prostřednictvím peněz. Tady je třeba apelovat na rodiny, na rodiče, aby skutečně dostali své odpovědnosti. A druhá věc, kolegyně Steinruck o tom již hovořila. Například u mě v Sasku Anhaltsku máme tu situaci, že děti eh, vlastně požívají péči eh, bezplatnou po 10 hodin každý den, pokud ženy, promiňte, pokud rodiče nemají dostatek peněz. A přesto u nás v našem regionu máme problémy, které se týkají právě chudoby dětí či rovnosti příležitostí. I tedy v takto v úzavkám velmi bohatém Německu máme problémy tohoto rázu. Nezáv... Nehledě na to, že u nás asi definujeme chudé děti jinak než v chudých zemích. A na závěr je to má zkušenost vlastně, to, než jsem ještě tak starý, zažil jsem to sám. Pro děti je nejdůležitější vzdělávání. Je důležité, aby děti měly přístup k vzdělávání nezávisle na tom, zda pochází z rodiny s vysokými či s nízkými příjmy. Děkuji. Děkuji, nyní pan Krasnodarský. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já se omlouvám, ale nebudu, hle, nebudu mluvit o chudobě dětí. Je to sice důležité téma, ale já bych chtěl navázat na to, co říkal kolega o pogromech v Polsku. Pokud jsem to dobře pochopil, v té době, o které jste hovořil, v té době v samostatné Polsko neexistovalo. Myslel jste zřejmě pogromy na území tehdejší Ukrajiny nebo Ruska. Takže to byl problém Ruska nebo Ukrajiny. Takže je důležité, aby se tato historie takto nepletla. Děkuji. Děkuji. Paní super. paní zpravodajka, chce se k tomu ještě vyjádřit? The floor is yours for a few minutes. Slovo na několik minut. Um, Mohli bychom ještě nadnést otázku, eh, či položit otázku našim hostům, je to možné? Můžu se na něco zeptat, takže já bych se nejdříve zeptala a pak bych eh, hovořila na závěr. Paní předsedkyně, na to nemáme čas. Máme čas eh, až do 16.30, ještě téměř 20 minut, takže si myslím, že by to z časového hlediska mohlo být možné. Předsedkyně, ano, ale máme tady další problémy. Další věci, které budeme muset projít. Ano, pokud si přejete položit otázku, ano, můžu vám rychle odpovědět a pak to uzavřeme. Já souhlasím s jednou základní otázkou, která zde byla řečena našimi hosty a která se týká eh, rozdělování bohatství. A skutečně vidíme, jsme svědky toho, a myslím si, že nikdo, nikoho z nás to nemůže nechat lhostejnými. stejnými že vidíme, že skutečně tady existuje ta situace s tou chudobou a na druhou stranu tady jiné osoby velice bahatnou. A já eh, souhlasím s tím, že Evropská unie skutečně dává členské státy do takové situace, kdy oni nejsou schopni zavádět sociální politiky, protože jim Evropa vlastně diktuje, že musí všude dělat škrty. Například v zemi, v Portugalsku, v mé zemi, kdy tady máme mechanismy eh, které vlastně, nebo situace s dluhem, že nejsme schopni platit naše dluhy, protože úroková míra je velice vysoká. Takže úroky z těch dluhů potom jak si shltnou, spolknou více než například celý zdravotní systém. Takže to je také otázka rozdělení peněz. A já souhlasím s těmi doporučení v rámci Evropského semestru, jak to, o tom hovořili hostové, a řeknu vám, a již jsem to říkala některým z vás, že se mi nezdá, že by bylo pozitivní, abychom tady měli doporučení v tom smyslu, že tady budeme říkat, že je nutně snížit chudobu dětí a na druhou stranu pak eh, přijdou doporučení v tom smyslu, že třeba zavádět zavádět pravidla, které přesně vedou k tomu, že není možné snižovat chudobu u dětí. Tedy eh, základní logika mi říká, že není možné na jednu stranu dělat jednu věc a zároveň opak této věci. Takže tady je třeba si, jak si zvolit priority, vybrat si to hlavní a rozhodnout se. A dvě zcela krátké a jednoduché otázky. Co se týče podpory dětí, tedy příspěvku rodičovského, jak to nasvete, e, eh, příspěvky na děti. Myslíte si, že je důležité, aby toto bylo univerzální, tedy abychom tady měli příspěvky na děti nezávisle na výši příjmu jejich rodičů? že by to byl jaký univerzální právo, což by bylo vlastně právem dítěte samotného. A druhá otázka se týká ukazatelů pro měření dětské chudoby. Tedy mimo ty ukazatele, které již užíváme a které máme prostřednictvím Eurostatu, jaké by podle vás byly ty, které by lepším způsobem, širším způsobem mohly měřit dětskou chudobu a mohly do ní zahrnout další proměné, proměné hodnoty, jako například blaho dítěte a pohodu dítěte. Děkuji. Děkuji vám. Nyní eh, máte každý dvě minuty na to, abyste ve stručnosti odpověděli na otázky paní Zuber nebo jakékoliv další otázky, které považujete za důležité a které vám položili poslanci. Nejprve dávám slovo paní Hainsworth z Eurochild. Děkuji, paní předsedkyně. Byla to velice zajímavá debata. Je důležité, že jde o téma, které je potřeba řešit na úrovni Evropské unie a zároveň na úrovni členských států, regionální i místní úrovni. To, jak řešíme práva dítěte a dobré životní podmínky dítěte, se bytostně týká našich hodnot a naší budoucnosti. Velká diskuze ohledně chudoby dospělých a chudoby dětí. Když se podíváte na chudobu očima dítěte, tak vlastně uvidíte rodinu, eh, obec, školu, zdraví, to není nějakým způsobem oddělitelné, ale je důležité, abychom na to nazírali očima dítěte. Každý členský stát eh, podepsal umluvu OSN o právech dítěte, to by měl být náš vůdčí vůdčí princip. Eh, máme tu eh, záruku v podobě doporučení Evropské komise. Kdybychom toto doporučení plnili, tak by situace dětí dnes byla zásadním způsobem jiná. Děkuji paní Chen z UNICEF. Eh, já bych eh, chtěla dát slovo svému kolegovi z UNICEF Dominiku Richardsonovi, ale ohledně indikátorů bych chtěla říci, že by bylo velice užitečné mít indikátory deprivace u dětí, například takové, které se používají v evropských statistikách o příjmu a životních podmínkách v roce 2013. Takže já bych vyzvala eh, Eurostat, aby, eh, aby členské státy eh, v každém roce pokládali takovéto otázky cílené na dítě. Děkuji, paní Smolensky. Děkuji. Já eh, jenom bych chtěla říci, že souhlasím s předchozími řečníky. Pro nás je zásadní plnit doporučení Evropské komise Investing in Children, které má tři pilíře. Prvním je přístup ke zdrojům, eh, sem patří také podpora rodičů a rodin. Druhý je eh, přístup k cenově dostupným službám v celém spektru politik, což znamená zdravotní péče, školství, bydlení, péče o dítě. To všechno je důležité k tomu, aby se zlepšila pozice dítěte. Podporujeme také univerzální řešení se zacílenou podporou na ty nejvíce znevýhodněné a nejzranitelnější, ale tak, abychom se vyhnuli jejich stigmatizaci. Podporujeme tedy univerzální řešení. Pokud jde o indikátory, tak také navrhujeme monitorovat všechny eh, všechny eh, aspekty chudoby, zejména dětské chudoby a e, bylo by dobré vypracovat také indikátory nekognitivních schopností, na které se často zapomíná, ale které jsou také důležité a e, které si lze osvojit například prostřednictvím volnočasových aktivit, občanskou angažovaností, kvality, kvalitou rodinných a sociálních vztahů a tak dále. E, další indikátory by se daly vyvinout pro kvalitu vzdělávacích služeb, jako je formální a neformální vzdělávání, vzdělání a také pro přístup ke kvalitním službám a k jejich výstupům. E, a jak už jsem říkala, ty indikátory by měly být nastaveny a vybrány za aktivní účasti dětí a mládeže. Děkuji paní Jones ze sítě proti chudobě. E, já bych chtěla navázat na ten ústřední bod ohledně dětské chudoby a chudoby rodin. E, myslím si, že je zásadní ta otázka distribuce a systémového přístupu k redukce chudoby všech. Soustředit se pouze na rodiče neznamená, že odstraníme chudobu dítěte úplně. Hovoříme také o dobrých životních podmínkách dítěte. Jak se nám může povést zjistit, že dítěti se vede dobře? K tomu bychom se měli zavázat. Myslím si, rodinný přístup by neměl být ten jediný. Dále to máme přístup z pohledu dětských práv za druhé, myslím si, že otázka záruky je velice zajímavý nápad, ale musíme si dát pozor na nějaké jednorázové fixní řešení. Musí to být opravdu integrovaný přístup. Je skvělé, že máme to doporučení komise, ke kterému se všichni hlásíme. Hovoříme o přístupu ke zdrojům, o platbách, přístupu ke službám, sociální ochraně, bydlení a tak dále. To by měl být celý ten balíček a protože je zapotřebí integrovaného přístupu. Žádným jednorázovým řešením to nenapravíme. Děkuji pan kony, Reuter ze Solidar. Děkuji. Eh, za prvé eh, s několika výjimkami jsme se shodli, eh, že jde o zásadní sociální otázku, kterou je třeba řešit. Otázka zní, potřebujeme nebo nepotřebujeme nějakou strategii a nějakou širší integraci strategií. V tuto chvíli hrozí nebezpečí, že pokud bychom nepokračovali se strategií Evropa 2020 a kdybychom to rozhodli do jednotlivých agent a strategií a tak dále, tak bychom ztratili ten moment listopadu a dalo by to vlastně špatné odpovědi, eh, protože by to spochybnilo evropský integrační projekt. Eh, tyto eh, strategie jsou politické volby, které nesouvisejí s evropskými institucemi, ale s těmi, kteří jednají v rámci Evropské unie Samozřejmě eh, sociální vyloučení je živná půda pro radikalismus a populismus, který ohrožuje evropský projekt. Odpovědi je třeba najít na evropské úrovni a jde tady opravdu o to, že potřebujeme investovat do školství, jak už tady zaznělo, a potřebujeme také, aby fungovaly eh, sociální a školské služby. Já bych uvedl příklad eh, jedné organizace, které patří, která patří do mé sítě. V tomto sektoru je 150 tisíc profesionálů a 150 150 tisíc dobrovolníků. Takže eh, to je obrovská sociální investice a obrovská eh, jde eh, opravdu o to, že když dobře pracujete, tak to, k tomu potřebujete vzdělání, ale samozřejmě pracujete-li dobře, tak máte potom možnost kritizovat. Musíte se ujímat odpovědností a já jsem na svou asociaci velmi hrdý. Děkuji a jako poslední promluví pan Richardson z UNICEF. Děkuji. Myslím si, že chudoba dětí, kterou dnes vidíme, to není něčím novým, je to prostě generační problém. Eh, Navíc sice se zde vynakládali peníze a investovali se, ale musíme se zamyslet, jak to ještě zlepšit nevím, zda, myslím si, že se můžeme přemýšlet o chudobě rodičů, že rodiče sice e, zodpovídají za své děti a děti si vlastně nedokážou vybrat, kde se narodí. Takže možná ještě spíše než rodiče by to také měla být komunita a společnost, která pomůže. A e, taková nejúspěš, ty nejúspěšnější země, které mají nejnižší chudobu, mají dobré univerzální služby, mají také dobré sociální e, systémy a také mají i sociální služby, e, které, e, které ale nejsou drahé. Je tam systém, který je vlastně. Musíme se zamyslet ještě nad tím podrobněji, než pouze zavádět univerzální služby. Nesmí tam být eh, jakýsi negativní domenový efekt. Zemím se může snažit, eh, zemím se může dařit lépe, eh, aniž by museli na tom vynakládat co nejvíce peněz. Ne vždy ty firmy, ty státy, které vynakládají víc peněz, jsou na tom nejlépe. Také základní věcí jsou školy. V Evropě strávíte ve škole spoustu let, ale vlastně do té školy eh, jdete až když vám pět nebo šest let, ale co do té doby? Nad tím si musíme zamyslet, protože když nepřipravujeme děti na školy a když školy nepřipravujeme na děti, tak vlastně potom ty investice nejsou optimální. A proto je to důležité, aby to byl také speciální ukazatel. Musíme před, před, přetnout tu možnost eh, toho, že se ta chudoba přenáší z rodiny na rodinu. Musíme také podpořit děti prostřednictvím školy, aby dokázali školu co nejlépe využít. Musíme tam mít integrované služby, zdravé školy, také podpora znevýhodněných dětí ve škole. Mm, měl byste být také vlastně i ukazatel, který ukazuje deprivaci v eh, ohledně školy nebo vzdělávání. Kolegové také hovořili o tom, že zde musí být eh, celostní, holistické opatření, to je také důležité. Děkuji vám všem. A jsem si jistá, že toto téma se asi bude dostávat na pořád jednání i v následujících letech. Teď se dostáváme k bodu 10. Rodinné podniky v Evropě. Rodinné firmy. Máme zde návrh zprávy, návrh stanoviska. Dávám slovo zpravodaji, kterým je pan Krasnodarsky. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, jedná se o návrh stanoviska a nemáme tedy pro to stanovisko dostatek fyzického prostoru. Musel jsem se omezit na nejdůležitější věci. No ale možná, že případné pozměňovací návrhy eh, to ještě zlepší. Chtěl bych nejprve poděkovat stínovým zpravodajům, kteří předložili velice zajímavé podněty, ale měl jsem problém všechny tyto podměňovací, pozměňovací návrhy tam nějakým způsobem včlenit, protože já jako bývalý akademický eh, pracovník jsem byl zvyklý psát mnohem rozsáhlejší eh, písemné projevy. Takže na, co se tam nakonec podařilo dostat do tohoto textu? Samozřejmě to, že tyto rodinné firmy jsou důležité. Také jsme vycházeli z různých e, případových studií, které se věnují rodinným firmám a v těchto e, případových studiích se ukazuje, že rodinné podniky se drží určitých speciálních hodnot, které se potom Ehm, zobrazují v takové té každodenní práci, v tom, jak tyto podniky působí, jak fungují. Z toho si myslím, že se můžeme poučit, protože to jsou dobré hodnoty. Například snaha působit pozitivně na svou místní komunitu, nebo jestli taková ta tradice čestného obchodníka. další věc. Chtěli jsme rovněž upozornit na to, že ještě není jasná definice rodinného podniku. Musíme brát samozřejmě v úvahu rozdíly mezi jednotlivými členskými státy. Nicméně mohli bychom alespoň navrhnout nějakou koncepci takové definice. Protože pak by pro nás mohlo být jednodušší třeba i získávat informace o tomto druhu podniků. Také jsme se zaměřili na důležitost vzdělávání a odborného školení, odborné přípravy. Tyto rodinné podniky mývají potíže s tím, jak se tam řeší nástupnictví, kdo ten podnik zdědí. Také musíme brát v úvahu, že tyto rodinné podniky bývají dost specifické, dost eh, speciální a také nezapomínáme na to, že ekonomická krize a recese uštědřila rodinným podnikům velkou ránu. Očekáváme od pana Junkra nějaké činy chceme, aby vzalo v úvahu důležitost těchto rodinných firm, které jsou opravdu důležitým pilířem evropské ekonomiky ve všech členských státech. V neposlední řadě bych chtěla ještě říci, že se ve stanovisku vyjadřujeme i eh, k kontextu LuxLeaks, je zapotřebí, aby komise zaručila rovné podmínky jak pro nadnárodní podniky, tak i pro malé rodinné firmy. O tom hovoří poslední odstavec našeho stanoviska. Upozorňuje komise na to, že je třeba zajistit rovnocenný přístup k velkým nadnárodním podnikům i rodinným podnikům. V celé řadě členských zemí byly rodinné podniky po roce 1945 úplně zničeny. Na druhé straně jsou zase členské státy, kde se investuje, kde rodinné firmy jsou moderní, kde jsou podporovány. Jiné členské firmy, eh, pardon, jiné členské státy zase podporují spíše ty nadnárodní firmy, takže je důležité, aby eh, jak rodinné firmy, tak nadnárodní firmy měly stejné podmínky v rámci hospodářské soutěže. No a pak bych chtěl ještě dodat jednu osobní poznámku. Není to tak, že rodinné firmy by měly platit všechny daně a zároveň by měly být stále jaksi pronásledovány finančními úřady, zatímco velké nadnárodní firmy se vlastně by mohly dělat, eh, co budou chtít a finanční úřady na ně vlastně vůbec nebudou mít žádné páky. A dokonce tři, i v tom případě třeba, kdy se uchylují k různým způsobům daňové, takzvané daňové optimalizace. Také chystáme i pozměňovací návrhy a těším se i na další rozhovory se stílnými zpravodaji a těším se i na vaše pozměňovací návrhy. Děkuji. Eh, Děkuji. Eh, paní Kozlovská zastupuje eh, skupinu EPP, protože stínová zpravodajka tady není, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Paní Jazlověcká je stínovou zpravodajkou, nicméně dnes tady není nemohla eh, se zúčastnit této části dnešní schůze, takže jejím jménem bych chtěla poblahopřát panu zpravodaji k vyváženému stanovisku a poděkovat mu za to, že zorganizoval schůzi eh, ohledně tohoto stanoviska a jeho příprav. Jsem si jistá, že všichni budou nadále spolupracovat na tomto stanovisku. Rodinné podniky patří k naší tradici a představují určité hodnoty, které si zasluhují naši pozornost a naši podporu. Měli bychom mít na paměti, že musíme respektovat také pravidla hospodářské soutěže a eh, Evropská komise prostřednictvím skupiny expertů navrhla upravit eh, daňové eh, zákony tak, aby to pomohlo rodinným podnikům, což je poměrně hlavní rys eh, této debaty. Zejména aspekt vzdělání si tady žádá naši pozornost a já bych chtěla podat pozměňovací návrhy v tomto smyslu. V roce 2009 vznikla zpráva od komise, podle které živnostníci v mnoha členských státech a firmy, které zakládají, jsou považovány za rodinné podniky. A jejich vliv na situaci rodin jako takových je velice důležitý. Pak jsou tu eh, otázky dědictví a přenosu majetku na eh, nadcházející generace. Tady by se dalo vypracovat dobré řešení a také k tomu podám pozměňovací návrhy v tomto směru. Děkuji. Děkuji za SD eh, Brando Benifej. Děkuji vám, pane, paní předsedkyně. Já bych nejprve chtěl poděkovat zpravodaji za první návrh tohoto stanoviska výboru EMPL k rodinným podnikům v Evropě. Od začátku se ukázalo, že pan zpravodaj je ochotný spolupracovat se všemi stínovými zpravodaji. Tato zpráva je dobrou příležitostí pro nás všechny k tomu, abychom eh, sepsali dokument, který by eh, schrnul eh, aktuální informace o tomto sektoru rodinných podniků, který představuje poměrně značný podíl evropské evropského HDP. Obecně vzato bychom se měli soustředit na tvorbu pracovních míst v rodinných podnicích ve spojení s dobrou pověstí tohoto sektoru, pokud jde o udržitelnost obchodních modelů, která je více provázaná s, reálnou ekonomikou, než je tomu u jiných sektorů a více orientovaná na dlouhodobý růst. Ten návrh stanoviska, který máme před sebou, je velice dobrým východiskem a určitě nám prospěje na cestě k tomuto cíli. Chtěl bych jen říci několik připomínek, které by se daly začlenit do tohoto dokumentu a který by potom eh, mohl tvořit podnět pro naši práci ve výboru. Pan zpravodaj tady hovoří o definici rodinného podniku. Já souhlasím s tím, že je zapotřebí čerstvějšího přístupu, protože od té práce eh, expertní skupiny, eh, ta proběhla v roce 2009. Proč je nyní zapotřebí pozměnit definici? Za prvé, protože kritéria pro určení toho, co je to rodinný podnik, nejsou dostatečně zacílená. Bez ohledu na vlastnické podíly ve firmě, nebo na to, zda většinu rozhodovacích práv eh, je, většina je přímá nebo nepřímá, to je, to, na, na tom tolik nezáleží jako na velikosti. Podle současných parametrů rodinné eh, podniky to může být výrobce parků ve střední Itálii, zároveň to může být Volkswagen nebo IKEA. Je eh, jasné, že je tady zapotřebí nějaký flexibilnější, subtilnější přístup. Je, je praktickou potřebou nás zákonodárců i samotného sektoru vyvinout nástroj, který by lépe odpovídal našim záměrům a který by byl lepší legislativou. Rodinné podniky mají většinou lepší výkon v oblasti sociální odpovědnosti vůči zaměstnancům, hrají důležitou roli v životě místních komunit. Toto hledisko je zohledněno v návrhu stanoviska našeho kolegy ve výboru ITRE. Mohli bychom tady přidat odkaz na důležitost společenské odpovědnosti podniků a s tím spojených standardů a právě tak eh, ohledně záruky pro eh, zaměstnanec, práva zaměstnanců na účast v rodinném podniku. Myslím si, že na většině toho budeme schopni se shodnout. Pak je tu ještě jedno zeměpisné hledisko. Podle statistik eh, distribuce rodinných podniků eh, v Evropské unii je velmi nerovná vzhledem k různým socioekonomickým podmínkám eh, v různých místech Evropy. To je další aspekt, který bychom tam měli zařadit. Děkuji. Děkuji, pane Benifej. Nyní dávám slovo Renate Weber za Alde. Děkuji, paní předsedkyně. Je pravda, že v Evropském parlamentu máme velmi přísná pravidla pro zprávy z vlastní iniciativy, pro jejich délku a potom pro eh, délku stanovisek, které vypracovávají ostatní výbory. Přesto jde o velice důležitý moment, protože zpráva z vlastní iniciativy s přispěním eh, výboru eh, pro zaměstnanost představuje společné úsilí o vytvoření eh, veřejné politiky v Evropské unii, která by vedla k lepší legislativní situaci v této oblasti. Nepochybuji tedy o tom, že na konci celého toho procesu schůzí a pozměňovacích návrhů bude eh, ten návrh stanoviska vypadat jinak a ta zpráva samotná bude také velmi odlišná od toho, jak vypadá teď. Já bych chtěla eh, gratulovat zpravodaji k návrhu stanoviska a poděkovat mu za jeho otevřenost a za dobrou spolupráci se stínovými zpravodaji. A za to, že je vždy otevřen našim návrhům. Patrně nejcitlivějším problémem, nebo možná tím nejdůležitějším, je definice rodinného podniku, tedy co je to vlastně rodinný podnik. Praxe v členských státech jsou velmi různorodé Máme spoustu rozdílných definicí a proto podám pozměňovací návrh, který by žádal komisi, aby vypracovala seznam společných indikátorů, které jsou nutné k tomu, aby určovali podnik jako rodinný podnik. Tímto způsobem eh, získáme lepší statistiky a utvoříme si lepší přehled o tom, jakou roli hrají rodinné podniky v ekonomice Evropské unie a jakou roli hrají v zaměstnanosti. ALDE má také velký zájem na genderově vyváženém přístupu k rodinným podnikům. Proto také eh, některé naše pozměňovací návrhy se budou týkat tohoto aspektu a chtěli bychom podporovat eh, ideu nějakého kontaktního místa pro ženy podnikatelky, kde by se mohli obracet také na, o podporu eh, a pomoc s péčí o dítě, pokud žena chce být aktivní jako podnikatelka v rodinném podniku. Zvláštní pozornost budeme věnovat také e, v nástupnictví, následnictví ve vedení rodinných podniků. Dalším velice důležitým bodem pokud chceme, aby tyto podniky se i nadále rozvíjely a pokud chceme, aby byly aktivnější a dynamičtější v ekonomice Evropské unie. Pak si musíme položit otázku, jak je regulovat jakou legislativou. Proto chceme dát doporučení komisi a členským státům, aby zjednodušili a skonzolidovali legislativu, která se týká aktivit tohoto sektoru. Je zapotřebí také povzbudit školský sektor, protože Chceme-li, aby naši rodinní podnikatelé byli aktivnější, pak bychom jim měli pomáhat od raných fází, od základní školy, střední školy a rozvíjet jejich dovednosti já pevně věřím, že společně se nám podaří vypracovat velice dobře stanovisko, potažmo velice dobrou zprávu, která, jak už jsem řekla, nám pomůže vytvořit veřejnou politiku, která je tady tolik potřeba. Děkuji, pan Silikiotis. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěl poděkovat zpravodaji za skvělou práci, kterou odvedl při přípravě této zprávy. Pozice zpravodaje jsou naprosto jasné. Jasně vyvstávají při přečtení tohoto návrhu, takže je také eh, jednoduché, aby každá politická skupina k tomu mohla zaujmout stanovisko. Skupina GUE s některými, s několika body ve zprávě nesouhlasí. Zejména Co se týče hodin podnikatelství v osnovách, my si myslíme, že vzdělávání nemá být propojováno s tržní ekonomikou. Školy mají být demokratickou institucí pro všechny občany. Žáci a studenti se mají ve školách cítit jako děti, dětství má být kreativní a šťastné období. Mm, takovýto ekonomický darwinismus nemá ve školních osnovách co dělat. Mm, no a i v dalších odstavcích bychom to mohli trochu zlepšit. Souhlasím se stínovým zpravodajem, který hovořil před chvílí, mm, který hovořil o tom, že jsou velké rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. My máme pocit, že rodinné firmy, stejně jako ostatní, by se ještě měly rozčlenit na mikropodniky, malé střední podniky a na větší podniky. Myslím si, že by tam také měla být určitá kategorie podniků, který má maximálně pět zaměstnanců, protože většina Většina podniků, kde pracuje maximálně pět zaměstnanců, jsou právě tyto rodinné firmy. Měli bychom jim ulehčit přístup k financování. Také je důležité, aby zde fungovalo progresivní zdanění. To jsou tedy věci, s nimiž nesouhlasíme, nicméně jiné body třeba zase vítáme. Je důležité podpořit malé a střední podniky v kontextu ekonomické krize. Dále máme pocit, že ochranou, malých, ochranou, ochranou rodinných firm můžeme chránit pracovní místa a také i podpořit nová pracovní místa, protože je skutečností, že právě malé a střední podniky, včetně tedy rodinných firm, vytvářejí nová pracovní místa. To jsou mé komentáře a najdete je také v příslušných pozměňovacích návrzích, které předložíme. Těším se na to, že se zpravodajem budeme úzce a konstruktivně spolupracovat v tom, jak tuto zprávu zlepšit. Děkuji. Děkuji. Nyní paní Tatiana Štanoka za zelené. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych samozřejmě chtěla poblahopřát panu Krasnodebskému. Chtěla bych mu také poděkovat za spolupráci. Účastnila jsem se už eh, těch prvních diskusí. Ehm, předložili jsme mm, pozměňovací návrhy. Trošku skručně popíšu a pak mám také připraven jeden dotaz na pana Krasnodebského. Ehm, protože Mám pocit, že ten text, který jste předložil, neříká to, co jste teď říkal ve své prezentaci. Hovořil jste o velkých nadnárodních podnicích a o rodinných podnicích, o tom zeměpisném rozložení. Ve vašem textu se říká, Upozorňuje komisi na to, že je třeba zajistit rovnocený přístup k velkým nadnárodním podnikům i rodinným podnikům. My máme jiný názor. Předložíme pozměňovací návrh, který řekne. Upozorňuje komisi na to, že je třeba zajistit rovnocený přístup eh, k velkým nadnárodním podnikům i rodinným podnikům a že je třeba zabránit velkým nadnárodním podnikům, aby se vyhýbali placení daní. Takže v tomto směru půjde náš pozměňovací návrh a snad také vyjednáme některé kompromisy. Rovněž nejsme tak optimističtí ohledně rodinných podniků. takže chceme předložit pozměňovací návrh i v těch recitelech. To znamená, že ty rodinné podniky se, nebo ty dobré, ty, ty, ty kvalitní rodinné podniky se liší a tak dále, takže ne všechny. To jsou tedy v kostce naše návrhy. Ovšem, že víme, že zde není žádná jasná definice a čekáme na takovou definici rodinného podniku. Souhlasíme i s liberály, s kolegyní Renáté, která navrhovala, aby zde byly minimálně určité, mm, určitá kritéria pro definici rodinného podniku. Rovněž jsme předložili pozměňovací návrh, který říká, že komise by se měla zamyslet nad definicí rodinného podniku a že by měla brát v úvahu rozmanitost těchto rodinných podniků. Že také nesmí dojít k diskriminaci nějaké konkrétní formy rodinné toho podniku. Předložili jsme i pozměňovací návrh k odstavci číslo 2, kde říkáte, že krize a tak dále měly dopad na malé a střední podniky. Tady bychom to chtěli formulovat trošku přesněji. Hovoří se o hodném regulačním rámci, takže to by bylo dobré nějakým způsobem upřesnit. Třeba spravedlivá daňová zátěž, sociální zabezpečení v inkluzivní formě. Také podtrháváme dobře zacílenou podporu na restrukturalizaci pracovního trhu, která povede k zachování pracovních míst a také chceme říci, že malé a střední podniky mají potenciál vytváření nových pracovních míst. Chtěli bychom tedy, aby ten odstavec druhý byl explicitnější. Já chápu, že jste neměl dostatek prostoru na toto stanovisko. Proto se ze všech sil vynasnažíme, abychom navrhli explicitnější znění a preciznější znění tohoto odstavce. Děkuji. Děkuji. Nyní pan Gerike, jedna minuta. Mikrofon, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěla poděkovat kolegovi Krasnodebskýmu za skvělou stanovisko o situaci rodin v Evropě a také za velice dobrou spolupráci, kterou jsme již měli. Krátce zmíním dvě věci, které jsou pro mě v tomto stanovisku obzvláště důležité. Evropská demenci tradičního pojmu poctivého obchodníka, honorable Já si myslím, že tento ideál je základem skutečně živoucí sociální odpovědnosti v podniku. Právě v aktuální době bychom neměli zapomínat na to, se odvolávat vždy na to, že něco takového musíme dávat do celosvětového trhu, snažit se to vnášet. Právě to pstihodný posílí odpodník, to musí být naše značka, naše značka v Evropě a právě e, rodinné podniky toto typicky představují. A real otázka dědictví daně z dědic, dědičné daně, to samozřejmě není evropskou úlohou, a že se bychom měli připomínat členským státům na vnitřním trhu, jak důležité je pro rodinné podniky a rodiny, když přenáší svůj podnik na další generaci, abychom jim přitom to si nebrali, řeknu to příslovím, vzduch potřebný dýchání. Já tady mám na mysli zejména mou vlast Německu, které by bylo vhodné snížit zátěž da, eh, takovýchto eh, podniků či nové generace, která přebíhá podniky. Děkuji paní Morvaj na jednu minutu. Děkuji vám. Já jsem ráda, že zpráva o rodinných podnicích eh, poukazuje na konkrétní situaci eh, v postkomunistických členských státech. Přidala bych tam ještě že pro tvoření pracovních míst jsou tady relevantní specifické faktory. Protože pro ty bývalé komunistické nebo socialistické státy, říkejte jim, jak chcete, tam e, pracovní místa tvořily velké státní podniky, státní továrny. A po tom takzvaném politickém přechodu vznikla podobná perspektiva a sice velké nadnárodní koncerny, které vytvářely pracovní místa, které přicházely do Maďarska, stavěly továrny a vytvářely tam pracovní místa. To je eh, ta obvyklá perspektiva. Pokud tu perspektivu změníme, tak vlády musí pochopit, že eh, tvorbou pracovních míst Tvorbou pracovních míst je i to, když manželský pár si založí ekologickou farmu, žije tam s dvěma nebo třemi dětmi, nebo e, pokud řemeslník si založí dílu, nebo přátelé založí startup podnik. Že ne nutně e, multinárodní koncerny si zaslouží dotace a daňové úlevy, ale naopak, že jsou to tito drobní podnikatele, kteří také tvoří pracovní místa a to s důstojností a mohou z tohoto podniku důstojně vyžít. Pokud by takto vznikla střední třída, bylo by méně korupce, protože tito lidé by nebyli závislí na státu a nadnárodních koncernech a e, byli by vlastně mimo kontrolu státu. A nyní pan Krasnodebský na minutu. Děkuji vám za všechny e, zajímavé poznámky a komentáře. Pokaždé, když hovoříme o rodinných podnicích, eh, měli bychom mít na paměti, eh, co eh, napsali Thomas Mann a Max Weber. Ne každý zná Boleslava Pruse, polského spisovatele, ale samozřejmě rodinných podniků v Evropě bývalo kdysi velmi mnoho. Nyní máme problémy s tím, kdo má zdědit podniky, kdo z příští generace je má zdědit. A další problémy plynou z toho, že definice rodinného podniku je zatím velice široká a příliš všeobjímající. Například i korporace Volkswagen spadá do definice rodinného podniku. Na druhou stranu ten problém má i další povahu. Všechny rodinné podniky by rády byly úspěšné po několik generací, tak aby mohly růst a expandovat a předávat svou tradici dále. S tou definicí tedy budeme patrně mít problém, ale budeme se snažit. Pokud jde o, té, o ty různé druhy občanského vzdělávání, tak mě poměrně překvapuje, co e, e, řekl můj kolega z GUE. Já podporuji e, občanské vzdělávání, ale myslím si, že to také znamená výchovu k podnikání. že je zapotřebí vychovávat tímto způsobem lidi, kteří chtějí být podnikateli. Já vzpomínám, já si pamatuju, jak to bývalo v Polsku. Když jsem byl mladší, tak dělníci se snažili zakládat firmy, když to bylo v rámci našeho systému možné. Byli to opravdu podnikatelé a měli eh, plány na eh, rodinné podniky a ta občanská výchova by vlastně mohla obsahovat eh, výchovu podnikání. Z toho by těžila naše společnost jako celé celek. Pokud jde o to nerovné zacházení, o kterém se zmínili zelení, tak eh, ano, eh, malé rodinné podniky eh, se nedočkávají férového zacházení dodnes, a to z mnoha důvodů. Já vím, že situace v Německu je jiná. Tam mají malé a střední podniky velice dobrý status, ale v našich zemích je to často velmi jiné. Já tedy si myslím, že bychom měli zohlednit tyto rozdíly, které existují v zemích na periferii EU. Tyto země jsou odlišné kvůli jejím, jejich historii. Rodinné podniky byly dříve potírány, nesměly vzkvétat a proto bychom to nyní měli změnit. Celkově za to si myslím, že všechny vaše postřehy jsou velice dobrými příspěvky do další diskuze. Já jsem akademik, já jsem zvyklý na názorové rozdíly a pokusím se co nejlépe začlenit vaše postřehy do mého stanoviska. Děkuji, pane Krasnodemský. Lohuta pro podávání pozměňovacích návrhů je 14. dubna v poledne. Sekretariát eh, ještě informuje poslance eh, e-mailem o eh, pozměněné verzi návrhu stanoviska a o dalších e, o detailech podávání pozměňovacích návrhů. Přijetí ve výboru EMPL je naplánováno na 7. května. Teď se dostáváme k bodu 11 našeho pořadu jednání. Jsou to výroční zprávy o subsidiaritě a proporcionalitě za roky 2012 a 2013. Jde o první výměnu názorů, o návrhu stanoviska a dávám slovo paní zpravodajce Helze Stevens. Uh, Dobrý den. <clears throat> Ano, děkuji paní předsedkyně. Dobré odpoledne všem. Já jsem zpravodajkou k tomuto tématu subsidiarity. Já vím, že to je pouze zatím návrh stanoviska pro výbor pro právní záležitosti, který je věcně příslušným výborem. Snažili jsme se připravit návrhy, Eh, aby zde také bylo mm, usnesení. A já vás tedy stručně informuji o tom, čeho jsme zatím dosáhli. Eh, říkáme, že tedy subsidiarita a proporcionalita je, je pro eh, NVA, konkrétně a tedy obecně i pro EKR, zásadní princip, že to jsou zásadní principy, které musíme dotržovat. Také vítáme užší zapojení vnitrostátních parlamentů, ale zároveň bychom chtěli velice zdůraznit speciální důležitost regionálních parlamentů, zejména těch, které mají zákonodárné pravomoci. Chtěli bychom na ně apelovat, aby se do této věci úžej zapojili, zejména aby se zapojili do systému včasného varování, tam, kde je to možné. Například eh, finský parlament je velice eh, zajímavým příkladem. Má legislativní pravomoc, má velice důležitou úlohu. Takže oni jsou takovým dobrým příkladem regionálního parlamentu. Chtěli bychom také, aby zde byl systematický přeskum, posouzení dopadů i ze stranu Evropského ze strany Evropského parlamentu, aby se tedy byla i analýza posouzení dopadu ex ante vypracovaná parlamentem. Také vítáme zásadu zelenou malým a středním podnikům. Domníváme se, že to je klíčový prvek tvorby politik a že je velice důležitá kvůli vytváření pracovních míst a na dosažení růstu a také, že souvisí se snahou snížit regulační náklady pro podniky. To je tedy takové stručné schrnutí práce mé i mých kolegů. Vítám vaše další podněty a budu se je snažit co nejlépe do tohoto textu začlenit. Také mm, se těším po velikonočních eh, prázdninách na setkání se stínovými zpravodaji. Děkuji. Ano, děkuji. A nyní paní Koslovská Rajevič jako stínová zpravodajka za EPP. Děkuji za slovo, paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Děkuji. Bohužel nefunguje tlumočení frakcji politycznych wszystkich rodzin politycznych zasady pomocniczości i proporcjonalności. Dotyka se to otázky subsidiarity. Nicméně toto stanovisko si žádá ještě určité dodatky a pozměňovací návrhy. Mám to zopakovat? Ptá se paní poslankyně. Teď už to funguje. Bohužel byly nějaké technické problémy s tlumočením. Dobře, takže chtěla bych říci, že oceňujeme práce, která zde byla učiněna a chtěli bychom také toto stanovisko doplnit nebo případně i pozměnit. Princip subsidiarity je opravdu velice důležitý pro všechny politické skupiny a je také důležité zdůraznit, to, co se nacházelo v nařízení komise. To znamená, že zde budujeme politický dialog, který se buduje ještě několik let. A tento politický dialog eh, obsahuje jednak tedy ten nástroj žluté karty. A tento dialog může být důležitý pro prosazování, dodržování zásady princ, eh, subsidiarity a proporcionality. Tento politický dialog by měl spočívat v tom, že se europoslanci budou častěji setkávat se zástupci vnitrostátních parlamentů, ale také i se zástupci Evropské komise a také i s eh, zástupci dalších orgánů. Je to důležité, aby naše práce byla lepším způsobem koordinována musíme si uvědomit, o co vlastně jde, když hovoříme o zásadách proporcionality a subsidiarity. Musíme si uvědomit, že jeden z hlavních problémů, které vyplývají z diskusí o těchto otázkách, je různorodé chápání těchto výkladů, těchto pojmů. A i jednotlivé vnitrostátní parlamenty si tyto pojmy vykládají různě. V roce 2012 Evropská komise posílila tuto diskusi sjednotila definice, které se týkaly zásady subsidiarity a proporcionality. Komise také navrhla jednotné hodnocení, které by měly používat všechny orgány. Zatím ale nejsou, zatím je ne všichni berou v úvahu a proto se také liší výklad těchto pojmů podle mého názoru to je zásadní otázka, které bychom se měli věnovat. Je důležité otázku definic vyřešit, abychom potom mohli dobře uplatňovat zásadu subsidiarity a proporcionality. Druhá věc, která v tom stanovisku není a přitom by tam podle mého názoru být měla, je otázka, jak vnitrostátní parlamenty přistupují k otázce subsidiarity a proporcionality. Co tím konkrétně myslím? Zatím eh, jste bylo asi 500, 600 stanovisek, které se vyjadřovaly k těmto otázkám. A většina z nich se týkala legislativní sféry ale my zde v parlamentu vytváříme i mnoho nelegislativních textů, nenormativních textů a je tedy důležité věnovat se i těmto textům, protože i tyto texty se pak přepracovávají na směrnice, na právní dokumenty a tak dále. Takže co se týče těch neprávních dokumentů, i těm by se měly věnovat vnitrostátní parlamenty. Toto stanovisko se také soustředí na nástroj žluté karty. Žlutá karta byla poprvé použita v roce 2012. To se v tomto stanovisku návrhu uvádí. V roce 2012 komise dostala žlutou kartu protože počet negativních stanovisek už překročil daný práh. Komise s tím nesouhlasila a uznala, nebo domnívala se, že zásada proporcionality a subsidiarity porušena nebyla. Měli bychom o tom hovořit spíše v minulém čase, protože ve čtvrtém bodu stanoviska se používá přítomný čas, ale Měl by se zde používat minulý čas. Komise stáhla tento návrh, nepokračovala v té práci a tak dále. I v roce 2012 byl také uplatněn mechanismus žluté karty a tehdy komise neuznala stanovisko, že připravované právní předpisy nebyly v souladu se zásadou proporcionality a subsidiarity. Týkalo se to návrhu na evropského žalobce. Myslím si, že v tomto stanovisku bychom měli podrobně vysvětlit, jak ta karta má fungovat, jak bychom chtěli, aby fungovala. A ještě bych eh, chtěla se zamyslet nad jednou věcí. V pátém bodu se hovoří o zásadě zelenou malým a středním podnikům. V polštině se říká mm, mysli globálně, jednej lokálně a myslím si, že eh, to je důležité. Je důležité, aby eh, firmy jednaly v souladu s místními zájmy a s místními podmínkami. Zároveň je ale vždycky také nutné brát v úvahu i globální kontext, abychom byli schopni využít eh, potenciál celého světa. Takže určitě tento princip eh, je důležitý. Děkuji a nyní dám slovo paní Jutě Steinruck za SD. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, já bohužel, paní Regrava, bohužel zde nemůže dnes mít, má důležitou schůzku, tak se omlouvá. Děkuji paní navrhovatelce za dobré stanovisko, která je dobrou, je dobrým základem pro naši společnou práci. Komise ve svém sdělení jmenovala 88 odůvodněních eh, postojů národních parlamentů, které se týkaly subsidiety a skutečnost, že Již nyní po druhé v rámci kontroly subsidiarity byla vystavena žlutá karta se rovněž uvádí ve sdělení. Tady je ovšem otázka, zda národní parlamenty zkuše, skutečně mají k dispozici dostatek zdrojů a také zda komise dělá dost proto, aby národní parlamenty mohly řádným způsobem vykonávat svou kontrolní funkci. Jako frakce socialistů a demokratů eh, vidíme jako pozitivní věc, pokud národní parlamenty se snaží eh, jak si kontrolovat dodržování zásady subsidiarity. My si myslíme, že tento zásada je dynamickým konceptem, který má jednak zabránit tomu, aby na evropské úrovni vznikala zbytečná legislativa. A jednak má zabránit a chci tedy říci, že my obohatíme návrh zprávy s pozměňovacími návrhy, které předložíme a e, věříme, že nakonec dosvíjeme k dobrému výsledku. Děkuji, nyní dám slovo e, paní Helze Stevens na několik poznámek závěrem k tomuto bodu pořadu jednání. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, já jsem s velkým zájmem vyslechla všechny otázky a připomínky a pokusíme se je co nejvíce zohlednit. Eh, po eh, velikonočních prázdninách budeme mít ještě příležitost dále diskutovat o tomto návrhu stanoviska. V, některém, v tomto návrhu ještě některé věci samozřejmě chybí. Jsme omezení limitem počtu slov. Rádi bychom tam toho dali mnohem více, ale museli jsme zvažovat nad tím, co je nejdůležitější tam začlenit. Vaše komentáře jsou velmi vítané, vítané a ten návrh lze rozšířit tak, aby e, obsahoval i vaše podněty a my se e, těšíme na jejich začlenění a děkujeme, že jste se o ně podělili. Děkuji. Lhutou pro podávání pozměňovacích návrhů je 17. duben v poledne. Eh, hlasování ve výboru EMPL eh, je naplánováno na 28. května a hlasování v příslušném výboru Jury 16. a 17. června. Nyní se dostáváme k bodu 12 pořadu jednání, což je Evropská strategie pro rovnost mezi ženami a muži po roce 2015. Jde o e, e, rozpravu o 112 pozměňovacích návrzích k návrhu stanoviska a já dávám slovo paní zpravodajce e, Kozlovské Rajevič. Děkuji vám. Děkuji, paní předsedkyně. Stanovisko, které bylo představeno již na výboru, obdrželo 112 pozměňovacích návrhů. Já děkuji za všechny. Veškeré návrhy, které přišly, prohlubují perspektivu, která je základem mého stanoviska a snaží se jaksi do, vylepšit, doplnit stanovisko. A já jsem ráda, že mohu překročit hranici 200 slov na které byl text původně omezený. Momentálně jsme vytvořili 12 kompromisních návrhů a dále ještě pracujeme nad textem zprávy. Velmi intenzivně jsme spolupracovali se stínovými zpravodaji, buď jsme si psali e-maily, také jsme měli schůzky, které byly velmi plodné a děkuji za to, že jsme všichni byli velmi otevření, že jsme si navzájem naslouchali, že jsme hovořili k věci a že většině případů se nám podařilo nalézt příslušné znění a řešení, jak z jazykového, tak z věcného hlediska, což nám umožnilo se shodnout na pozměňovacími návrhy v mnoha případech. Všechny pozměňovací návrhy k textu se týkají zejména otázky rozdělení úkolů, učení, institucí, které se týkají péče, nejenom o malé děti, ale také o staré a nemocné. Hovoří se zde o flexibilní době, o chudobě žen a o potřebě důchodového zabezpečení. Rovněž se hovoří o účasti žen na pracovním trhu, což souvisí se strategickými dokumenty Evropského parlamentu a celé Unie. Rovněž se hovoří o směrnici o mateřské dovolené a také se obšíř, obšírně řeší otázka rodičovské, mateřské a otcovské dovolené. Rovněž se zmiňuje směrnice paní komisarky Redingové, která se týká spravedlivého najímání do statutárních orgánů společeností. Dále se zmiňuje neregistrovaná, nehlášená práce a diskriminace na pracovním trhu a rovněž vícenásobná diskriminace. Zmiňuje se rovněž mobbing, sexuální mobbing na pracovišti a hovoří se také o diskriminaci na pracovišti. Děkuji skutečně mnohokrát za veškeré pozměňovací návrhy a doufám, že text, který vypracujeme, si získá všeobecnou podporu a že se nám podaří jej odhlasovat v krátkodobém časovém horizontu, tak, abychom měli úspěšnou zprávu. Děkuji. Pane Verige, vy jste stínovým zpravodajem? Přejete si vysloupit? You don't have to... You don't have... Nemusíte nic říkat, pokud jste se nepřipravil. Ne, eh, my jsme se eh, bavili už spolu a moje pozměňovací návrhy už byly zmíněny. Šlo tady o to, že jsme obecně zmínili ženy. A pro mě je nyní velice důležité, aby tam také bylo zmíněno, že matky mají speciální roli. Jsou to samozřejmě eh, také ženy, ale kromě toho mají ještě eh, další odpovědnosti vůči společnosti a proto by tam měly být zmíněny zvlášť. To už se stalo, takže z mé strany už nemám co dodat. Děkuji eh, Maria Arena za SD. Děkuji paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěla poděkovat za práci, která byla odvedena. Víme, že bylo předloženo mnoho pozměňovacích návrhů, což souvisí samozřejmě s tématem jako takovým. Je málo pozměňovacích návrhů, se kterými bychom nesouhlasili, ale v rámci pozměňovacích návrhů je třeba krátce zmínit některé důležité body. První bod aktuální situace v Evropě, která je skutečně velmi vzdálena skutečné rovnoprávnosti mužů a žen. Druhý bod. Zohlednění této tematiky ve strategii Evropa 2020 a v evropském semestru, zejména s ohledem na cíl v oblasti zaměstnanecké politiky, od kterého jsme velmi vzdáleni, totiž 75 zaměstnanosti pro ženy a méně než 20 milionů chudých. Nejde pouze ve smyslu spravedlnosti, ale také ve smyslu ekonomické efektivnosti. Třetí bod. Diskriminace žen v zaměstnání, a to jak z vertikálních, tak z horizontálních aspektů. Dále silnější zohlednění diskriminace žen. Jde o vícenásobnou diskriminaci, o přistěhovalectví, o osoby s postižením či o diskriminaci na základě barvy pleti a další formy diskriminace které se prostě násobí tím, že se jedná právě o ženu. Dále kvota v oblasti zaměstnání žen. Tady je nutné eh, mít odpovědající opatření v oblasti infrastruktur pro péči o děti tak, abychom dosáhli barcelonských sílů, abychom posílili evropské zákonodárství v oblasti rodičovské, mateřské a otcovské dovolené a také je eh, právě s cílem podpořit zaměstnanost žen. Také je důležité dbát na rozdělení práce v domácnosti mezi mužem a ženou a o vyváženost mezi profesním a soukromým životem. A je zde ještě jeden jediný bod, kde paní zpravodajka nenavrhla kompromis, já chápu, že možná prostě byl a chce hlasovat proti našemu pozměňovacímu návrhu 78. Tady jde o přístup k informacím o nutných eh, kritériích pro zaměstnání žen. Jde o vlastně obrácení důkazního břemene v procesu zaměstnávání ženy a já se chci zeptat, jaké jsou argumenty paní zpravodajky, když je proti, neboť pokud dochází k diskriminaci, tak e, tady je důležité, abychom zajistili, že budeme mít skutečně převrácení důkazního břemene. Mohu pouze podpořit návrhy, které se týkají neklasické sexuální identity a s tím se spojení dalších identit bylo již eh, odvedeno jisté úsilí, které ale nedochází, nejde příliš eh, tak daleko, jak by mělo, neboť zde se skutečně jedná ještě o další dodatečnou formu diskriminace. Děkuji a poslední slovo má zpravodajka. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Já bych vám ještě jednou chtěla poděkovat za všechny komentáře a poznámky. Vypadá to, že téměř 100% z nich již vlastně bylo nějakým způsobem Mm, za to v úvahu, začleněno a mm, musím také říci, že by bylo asi těžké vytvořit text, který by byl všemi stoprocentně odsouhlasen, takže se snažíme najít takový text, který pak získá co nejvíce uh, hlasů napříč politickým spektrem. Chtěla bych vám ještě jednou poděkovat za spolupráci a doufám, že naše dobrá spolupráce bude, spolu, bude pokračovat i v budoucnu. Ano, děkuji. Já chci říci, že vždy otázka rovnosti mužů a žen se vždycky probírá až odpoledne, když už se proberou všechna důležitější témata. A já doufám, že už tedy se to tak nebude v budoucnu často opakovat. 16. dubna budeme tuto zprávu schvalovat ve výboru EMPL a rovněž je to vlastně zároveň i datum příští schůze, takže se uvidíme 16. dubna. Začneme v 9 hodin a schůze bude až do půl sedmé, bude to schůze zde v Bruselu. Dnes skončíme o trochu dříve a také nás teď čeká velikonoční volno, bude to několik volných dní, takže bych vám chtěla všem poděkovat za účast na dnešní schůzi. Také vám děkuji za e, práci, kterou jsme dnes ovedli dopoledne, protože jsme měli rozsáhlé hlasování, povedlo se nám to a myslím si, že ten výsledek byl velice dobrý. Děkuji vám a já vám mohu říci, že dokonce mě ani nakonec ten můj hlas neopustil, že jsem neochraptěla. Děkuji.